Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám. Přeji všem dobrý a krásný nový rok, protože se jedná o první schůzi výboru pro životního prostředí v novém roce a nyní začneme se slyšením designovaného komisáře pro tuto oblast a mezi námi vítám pana Janoše Potočníka. Srdečně vás vítám zde v našem výboru pro životní prostředí. V následujících třech hodinách chce získat výbor názor na to, zdali tento kandidát je kompetentní pro tuto důležitou funkci, zdali je také dostatečně přesvědčeným Evropanem, zdali také může zcela nezávisle a nestraně vykonávat svou funkci a parlament také posuzuje specifické znalosti pro příslušný rezort a také komunikační schopnosti, neboť to, ty, tyto komunikační schopnosti jsou v evropské politice velice důležité. Toto je také podmínka pro udělení souhlasu s novou komisí. Také pan Potočník již písemně reagoval na naše otázky. Poslanci již tyto otázky a odpovědi dostali ve všech jazycích. A nyní vás chci seznámit s postupem v následujících třech hodinách. Dezignovaný komisář přednese vstupní projev, který nebude delší než 10 minut a potom máme 160 minut na otázky a odpovědi. A to bude probíhat podle principu ping-pongu. Minutová otázka bude na úvod, potom dvouminutová odpověď komisaře, 45 minut. 45 vteřin, promiňte, je potom otázka pro dodatečnou eh, otázku a potom ještě také možnost pro dodatečnou odpověď. A potom následují otázky v tříminutovém rytmu. A tam to vypadá následovně 57 na otázku, dvě od minuty na odpověď a žádné dodatečné otázky či odpovědi nejsou připoštěni. Tyto eh, tříminutové otázky jsou jasně uvedeny v programu a příslušní eh, lidé všechno znají. A pan komisař má potom také na závěr ještě možnost závěrečného průjevu na pět minut. A jestliže jeden tazatel není přítomen, pak jeho otázka otázka také odpadá. Pak ještě chci upozornit na to, že druhá dodatečná otázka se musí vztahovat na odpověď pana komisaře a nesmí eh, se vztahovat k novému tématu. tématu. A je pan předseda může také tuto otázku zamítnout, pokud se nebudou dodržovat pravidla. Já žádám všechny poslance a také designovaného komisaře, aby poměrně přesně dodržovali harmonogram, jinak vám budu muset vypnout mikrofon a tady mačka toto tlačítko a za to se předem omlouvám. Pane Potočníku, vy nejste nováčkem na evropské scéně. Vaše dosavadní činnost komisaře pro vědu a výzkum má také svou návaznost na ekologii na ekologii, což se týká například nanotechnologie a také nových paliv. Ale komisař pro životní prostředí také se však zabývá ještě dalšími tématy a problémy. A právě nyní na počátku roku 2010, kdy pan Barroso vykázal dva eh, rezorty, jedno, jeden rezort pro klimatickou ochranu a druhé portfolio se týká energetiky a proto je důležité, aby evropská politika životního prostředí měla své vize a cíle, které dokáže také prosadit v následujících pěti letech. Takže celkově řečeno, my se velice těšíme na vaše představení této politiky v oblasti životního prostředí v následujících pěti letech. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já mám nyní možnost hovořit slovinsky, což nemývám v komisi a proto budu nyní hovořit slovinsky a posléze se při otázkách a odpovědích vrátím do angličtiny. Dámy a pánové, já se domnívám, že je správné, abych já se vám také představil, neboť vy jste přímo zvoleni zástupci Evropy. Je také důležité, abych tady představil svou vizi a odpověděl na vaše otázky. Mně je jasné, že když bude moje kandidatura potvrzena, že nezískám pouze vaši důvěru, ale také důvěryhodnost ze strany veřejnosti. Někteří z vás mě znají a také já znám některé z vás. Já jsem ze Slovenska. V posledních pěti letech jsem byl komisař pro vědu a výzkum a možná, že také víte, že jsem e, vzděláním ekonom a že jsem také vedl vyjednávání o vstupu Slovenska do EU. Také hraji volejbal a mám dva syny. Začnu citátem. Evropa bude zeleným kontinentem a nebude, nebo nebude existovat. E, svět, planeta bude bude modrou planetou, anebo nebude existovat, nebude. Toto je citát z projevu, který jsem přednesl v roce 2008. Já se domnívám, že toto také ukazuje, jak já eh, jsem jednal jako komisař pro vědu a výzkum a jak také hodlám jednat v budoucnosti. Samozřejmě pokladu vašeho potvrzení. Také platí princip eh, trvalé udržitelnosti ve širokém slova smyslu, ale především také v duchu ekologické trvalé udržitelnosti. Toto téma je také v zájmu evropských občanů. Evropa není žádný koncept z nějaké knížky anebo ze smlouvy, je to život každodenní našich občanů všude v Evropě, neboť Evropa je prostor, kde platí evropská pravidla, je to také prostor, kde společné soužití je skutečností. Před několika desetiletími byla Evropa zničena. Evropané čekali na obnovu, čekali také na usmíření. Evropa potřebovala mír, stabilitu a také potřebovala eh, výhled prosperity. A předpoklad spolupráce byl samozřejmý. A to je to, co dnes již považujeme za samozřejmost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 Ehm, tyto motivy stále ještě existují, ale no, současným generacím již tolik neznamenají. A my musíme nové generaci ukázat, že stojí za to žít pospolu. Ale nejenom Evropa se změnila, ale změnil se celý svět. A to, ať chceme nebo nechceme. Jsme stále více propojeni a jsme stále více na sebe závislí. A máme zde výhody globálního světa, ale tady máme také jisté nevýhody. Je to například klimatickou, to klimatickou klimatické změny, máme e, nejisté energetické dodávky, dále pandemie, potom také problémy vody, strukturální, ekonomická špatná situace nás někdy ohrožuje. To, to jsou výzvy, které jsou globální. Nové výzvy vyžadují kolektivní a také individuální odpovědnost. Reakce Evropy a také Evropanům na tyto výzvy budou efektivní jenom tehdy, jestliže budeme jednat pospolu a společně. 21. století je století velice citlivé a jde o to, abychom toto století století učinili stoletím globálního obchodu a také trvalé udržitelnosti. A proto potřebuje celý svět eh, silnou a zodpovědnou Evropu. Evropa, která bude hovořit jedním hlasem. To je Evropa, za kterou já se zasazuji. To je Evropa, ve kterou věřím. To je Evropa, se kterou se musí identifikovat i mladá generace. My jsme na Prahu velké transformace z poválečného ekonomického uspořádání směrem ke znalostní ekonomice. Poselství předsedy Baroso je jasné a nyní, když se díváme směrem k roku 2020, tak potřebujeme společný přístup a koordinovaný přístup tak, abychom se zaměřili na nové zdroje. Potřebujeme také především prohloubené vztahy mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, který bude ku prospěchu naše. Tyto cíle já podporuji a já jsem také toho názoru, že Lisabonská smlouva naše partnerství ještě více prohloubí. Já jsem hovořil o zranitelnosti našeho světa a to je také důvod, proč musíme se i v budoucnosti stále ohlížet na životní prostředí. My musíme se starat především o ochranu vzduchu a vody a také půdy. Dříve lidé hovořili o trvalé udržitelném rozvoji jako o morálním tématu, které je pouze tématem několika marginalizovaných skupinek a ostatní říkali, ano, ti mají pravdu, ale toto není tak důležité. Ale to, tyto časy již jsou pryč. Nyní jsme kontro, konfrontováni se strašlivými důkazy, které nám ukázají, že již došlo k poškození životního prostředí, které jsme způsobili sami. Budoucí Evropané a další generace od nás požadují opatření k záchraně planety, neboť my sami jsme na planetě, jsme invazivním druhem, neboť my sami jsme planetu poškodili. Nejedná se pouze o budoucí generace, jedná se o naše vlastní existenci. Životní prostředí a je ochrana je také hospodářská možnost, jak jednat dál v budoucnosti, neboť tady máme zelenou obci, zelenou alternativu. Já nepopírám, že samozřejmě dosahování vyšších cílů v oblasti životního prostředí také jde ruku v ruce s eh, ekonomickými náklady, ale my také zlepšujeme naši životní kvalitu, vznikají také nové pracovní příležitosti, potřebujeme růst a potřebujeme takový růst, takové pracovní příležitosti, které budou harmonicky ruku v ruce půjdou s dalším zeleným rozvojem hospodářství, budou založeny na znalostech a budeme také muset řádně zpravovat eh, další zdroje. Existuje také japonské přísloví, které říká, že vize bez jednání jsou sny. Ale když máme jednání bez eh, vize, pak jsou to noční můry. A proto my potřebujeme také konkrétní důkazy a potřebujeme také nástroje, které budeme dále uplatňovat. Životní prostředí je stejně složité jako svět sám. Právě proto mnoho environmentálních otázek je průřezových. Proto se budu snažit dosáhnout skutečných výsledků jako komisař a to jedině je možné tehdy, když budu nejen se snažit prosazovat eh, aký komunitér ohledně životního prostředí. Já chci eh, bojovat ze všech sil za koherentní a komplexní Um, pohled na životní prostředí ve všech komunitárních politikách. A chci, abychom měli celou sedu finančních eh, nástrojů, které by nám pomáhaly dosahovat našich environmentálních cílů. Chci otevřít nová partnerství s členskými státy a regiony, aby subsidiarita už nebyla výmluvou k nečinnosti, ale naopak, abychom měli větší sílu jednat společně a dosahovat společně cílů. A k tomu všechno mám velice e, účinnou zbraň. E, dialog s vámi, vážené poslankyně a poslanci, e, dialog s nevládními organizacemi, s podniky, s Evropany a s mezinárodními partnery. Chci, aby vytváření politiky zaměřené životní prostředí bylo založeno na co možná nejlepších informacích, aby byly jasné informace, tok informací. Jaké jsou tedy hlavní osy mé, eh, mých dalších cílů? Činnosti byly potvrzen. Za prvé, to je účinné využívání zdrojů. Eh, chci zajistit eh, především, že projekt Evropa 2020 se bude zaměřovat na růst a zaměstnanost tak, abychom měli zároveň silný základ pro udržitelné využívání zdrojů a Eh, užitečné využívání zdrojů, musíme se zaměřovat na souvislost mezi růstem a zdroji. A je třeba, abychom také měnili chování ekonomiky společnosti. Je třeba, abychom uvažovali o, eh, o tom, že účinné využívání zdrojů musí být pro nás ale zásadní otázkou a, a tato myšlenka nám musí být stále přitažlivější. Eh, ekonomika by měla být stále Eh, zelenější. Za druhé chci hovořit o biodiverzitě, to je další z mých cílů. Rozmanitost ekosystémů a jejich udržitelnost je naším obrovským kapitálem a poskytuje nám zboží, služby, jako jsou potraviny, eh, může zachycovat uhlík, eh, je třeba správným způsobem využívat vodu ve hospodářství, tak abychom napomáhali své prosperitě, blahobytu lidí a zvyšovali kvalitu života. Biodiverzita souvisí také s klimatickými změnami, proto musíme jednat. Věřím, že posílení eh, tohoto úsilí o eh, dobrou environmentální politiku eh, v Evropské komisi nám umožní, aby biodiverzita byla skutečně v centru našeho zájmu. Za třetí se chci zabývat implementací a prosazováním práva. Máme samozřejmě legislativu, nejen, že jsme se dohodli na této legislativě, jsou tu určité eh, dokumenty. Nicméně musíme vytvořit i předvídatelné prostředí pro eh, podnikatele. Ano, takže bohužel Slovinština je skutečně velice mladická řeč, takže mohl bych samozřejmě poslouchat i déle a doufám, že ve volejbalu se vám vždy podaří ten míč přehodit přes Takže začneme otázkami koordinátorů. První bude Richard Seber za EPP. Má eh, na to minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, máte tu výhodu, že už se můžete citovat sám, protože jste byl již komisařem. A za druhé, znáte postup tohoto slyšení. Ale něco se přece jenom změnilo. Dříve se říkalo, eh, buď co možná nejkonkrétnější parlament bude spokojený, ale samozřejmě pak došlo tedy ke změnám vymezení těchto portfolií a my jsme nyní tedy v otázkách životního prostředí. A tady vystupují určité rozdíly mezi institucemi, ale také politickými směry. Vy jste už reagoval v písemných odpovědích a bylo jasné, že máte velký záběr. Nicméně bych byl rád, kdybyste v tomto slyšení nám poskytl konkrétní odpovědi, zvláště z hlediska efektivity, využívání zdrojů a strategie protože to je centrální eh, strategie. Zvláště se zajímám o vodu, eh, budu eh, Myslím, že takový obecný návrh není postačující. Děkuji, pane Potočník, máte slovo. Uh, myslím, že to je jedna z věcí, které jsem se naučil, když jsem studoval Um, otázku životního prostředí. Přístup k životnímu prostředí a politice životního prostředí nepochybně musí být horizontální. Jsem si jistý, že není jiného způsobu, než přistupovat k celé věci holisticky. Častokrát věci, mm, které jsou prohibitivnější, jsou v mých rukou, zatímco ty pod, ta podpůrná opatření budou spíš v rukou jiných komisařů. To tedy znamená, že musíme mezi sebou spolupracovat, to je zásadní předpoklad úspěchu. Potom je to vodohospodářská ochrana. Eh, když se podíváme na legislativu, kterou máme, v oblasti životního prostředí. Jedná se o 250 eh, dokumentů a vodohospodářství je velice komplexní tématem. Myslím ale, že jsme dosáhli a můžeme dosáhnout eh, velkých výsledků v budoucnosti. Musíme si ujasnit, kam jsme došli, jaké máme základy a já si do příštích let, tedy do roku 2012, připravit eh, takzvanou modrou Eh, modrý dokument o, o vodohospodářství, o zachování vodstva. A více bych se chtěl zaměřit na šetření vodou, na přístupnost vodě, na eh, odolnost vůči změnám životního prostředí. A neměli, myslím, bychom se snažit narychlo narychlo měnit legislativu o vodě, protože mnoho elementů už zde je, eh, už je ale někdy problematické implementovat. Byl přerušen. Ah, Sorry, eh, Zusatzfrage, Seber. No, takže dodatečná otázka, pane Seber. Ano, eh, Chápu, pane komisaři, že mm, co se týče implementace vodní směrnice, tady jste spokojen, nechcete novou legislativu, ale víme, co se dělo v záplavách v souvislosti s klimatickou změnou pravděpodobně. Takže se domníváme, že by bylo dobré do toho zahrnout i další oblasti, například eh, průmysl potřebuje vodu, je tady skutečně stresová situace ohledně vody. Myslíte si, že tedy to stačí implementovat tuto směrnici a že nejsou nutná další opatření? Druhá otázka. Budete se zasazovat za to, aby příští finanční období eh, získalo více prostředků na komunitární oblasti z hlediska využívání vody nebo problematiky vody. Eh, Je to jen rámcová směrnice o vodě, máme i o povodí, o pitné vodě, ehm, tak a víme, že ehm, Směrnice o městských vodách se obtížně implementuje, členské státy o tom hovořily, eh, bylo obtížné to vyjednat už při přistupování do Evropské unie pro nové státy. Eh, máme tu tedy nové mm, legislativní akty, například i to, které se týká eh, námořní, námořních záležitostí, takže určitě jsme ještě nevyřešili všechno. Rád bych ale se zabýval celým tímto tématem horizontálně a Samozřejmě velice důležitá je otázka finanční podpory. Nicméně musíme se vrátit k mnoha tématům, ať už je to zemědělská, společná zemědělská politika, protože tam je to také velice důležité, strukturální fondy, i tam je otázka životního prostředí velice důležitá, takže budeme se k tomu vracet. Děkuji, takže slovo má Linda McEwen. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane designovaný komisaři. My víme, že tato slyšení jsou velice důležitá nejenom pro Evropský parlament, ale také pro veřejnost. A my nyní položíme otázky, které přicházejí z veřejnosti, které jsme se dotázali. Já bych se vás chtěla zeptat. Vy jste hovořil o vizi, a nechcete ztrácet čas, takže jaký bude váš odkaz, vaše dědictví po pětileté práci? Takže když se podíváme na práci pana komisaře Dimase, tak on nám ponechal zde legislativu pro oblast životního prostředí. Co to bude u vás? Jsou tady dvě věci, které jsou nekonzistentní. Jsou to dvě minuty eh, od, na odpovědi na tyto otázky, které jsou dalekosáhlé. Jedna z věcí, kterou chci zdůraznit a to, co je také spojeno s mým životem komisaře, to znamená, že si myslím, že je důležité, abychom věci chápali také politicky, také přijímání a akceptace ve veřejnosti je důležitá věc. Jedna z témat, které bylo velice důležité v oblasti vědy a výzkumu, je to, že jsme se často dívali na otázky ve vědě a výzkumu z hlediska, tak říkajíc, boxu. My musíme především brát v potaz, že žijeme v tržním hospodářství a proto také musíme dbát na vytváření pracovních příležitostí a ty také musí být samozřejmě v souladu s ochranou životního prostředí. See, you have one more minute. Is that not nice? Takže máte ještě minutku. And, uh, I would ask the to put that Chci požádat službu, aby monitor byl postaven o kus vedle. Thank you. So I think these are, uh, yeah, uh, these are... Myslím tedy, že to jsou důležité věci, kde mohu přinést přinou hodnotu. Tím, že se budeme na věci dívat uh, v celkovém pohledu, holistickým pohledem. Jsem přesvědčen, že je tu velký prostor k manévrům. Nejsem člověk, který by by se snažil vám e, přinést nějaké krátkodobé cíle, například každý rok něco jiného. Samozřejmě důležité je, abychom se zaměřili na všechna důležitá témata, která přijdou. Ale důležité je, jak to bude vypadat za těch pět let. V průběhu pěti let bych bych chtěl pracovat tak, aby za těch pět let eh, jste viděli, že já jsem vykonal velký kus práce. Chris Davis? Supplementary question. Dodatečná otázka. Musím si na to zvyknout. No, jsem rád, že se zmiňuje to zaměstnanosti, protože pracovní místa jsou pro nás důležitá v ekonomické krizi. Jak budete odpovídat těm, kteří říkají, že si nemůžeme dovolit investovat do životního prostředí právě teď, protože nejdříve musíme mít pracovní místa? Investování do životního prostředí znamená klást e, pracovní místa na první místo. Mělo by být velice jasné právě toto. Nejlepší způsob, jak to vysvětlit, je otázka klimatických změn. Skutečná otázka u všech těchto témat zní tak, že že to všechno má smysl, pokud klimatické změny jsou realitou. Pokud si odpovíme ano, klimatické změny tu skutečně jsou a jsou způsobeny lidskými bytostmi, tak potom odpovědi, které souvisejí s tím, jak by měli reagovat podnikatele, jsou velice jednoduché. Kdo eh, to bude dělat dříve, kdo se takto zaměří dříve, tak ten z toho bude mít největší prospěch. A my právě toto musíme podporovat. Podnikatelé ne, nepotřebují od nás, abychom byli hodní, ale potřebují od nás, abychom byli předvídatelní, abychom jim poskytli nějakou dlouhodobou linii. Thank you, Chris Davis. Thank you. Commissioner Designate. Pan Chris Davis, pane komis komisaři, mně se velice líbil váš úvodní projev, protože mám pocit, že byl ze srdce. A já se chci zeptat, můžete zde pojmenovat jednoho člověka eh, na světě, který by podporoval ekologii a také trvale udržitelně životní prostředí jako evropský komisař. Já se na to ptám jaký je tady potenciál nejenom v Evropě a také ve světě. Já se chci zeptat, stanete se pouze dalším komisařem, který bude pouze protlačovat celý tento systém a bude z toho unaven, a nebo budete také nadšeným aktivistou, tak říkajíc? My short answer would be yes, but... Já chci krátce říci ano, ale já mám teďka dvě minuty, tak se pokusím, aby bych šel více do hloubky. Je tady jedna věc, na kterou se mě později určitě zeptáte. A chcete říci, že e, dříve byl rezort v jedných rukách a nyní máme dva rezorty, klimatické změny a životní prostředí ale když jsem procházel veškeré materiály, které jsou s tímto rezortem propojené, pak je jasné, že je velice důležité mít jasnou vizi, a když jsem se zeptal svého předchůdce, pana komisaře Dimase, jak e, dlouhý voz jeho pracovní den. A on řekl, tak, jak budete chtít. Takže já si přesně uvědomuji, že budu jedním z vůdců na světě, ale nechci zde varovat. My nejsme jediní, kteří chápou, že svět se mění a že jsou zde opravdu změny, které se musí udělat v zacházení s naším křehkým světem. Možná, že ostatní to nedělají úplně stejně jako my. Někteří se zaměřují například více na technický vývoj, než na naše chování, ale já se domnívám, že potřebujeme se zaměřit na obě dvě složky. Je třeba postupovat koordinovaně a simultánně, ale nesmíme podceňovat, že také ostatní subjekty a ostatní lidé chápají důležitost této agendy. My však musíme stále sehrávat vůči roli. Ale jestliže například dojde ke konferenci jako v Kodani, tak bychom za jisté neměli měnit naše závazky a náš program. Měli bychom pouze zvážit, jak bychom ještě na palubu dostali ostatní. A tak já chápu svou roli v oblasti životního prostředí. Děkuji vám. Ještě dodatečná otázka, prosím. my musíme také v praxi dělat to, co kážeme. A vy jste také hovořil úvodem o implementaci legislativy, která často nebývá v jednotlivých členských státech správně implementována. A e, proto je důležité, aby také o implementaci se hovořilo na radě ministrů, neboť často jednotliví ministři jednoduše neplní tuto implementaci. A jak vy to tedy uděláte? Budete se snažit změnit tuto tuto strategii a budete se snažit ukazovat na jednotlivé státy, kteří neplní své závazky. Ano, já bych k tomu přistupoval ze dvou stran. Za prvé, jestliže schválíme nějakou legislativu, pak ji také musíme implementovat. To je bez pochyb protože to bude legislativa, kterou schválíme všichni společně s členskými státy, které se k implementaci zavázaly. Proto moje právní úloha je tuto legislativu prosazovat. Ale na druhé straně je také důležité, abych podával pomocnou ruku členským státům tam, kde jim pomoci mohu, tam, kde členské státy úplně všechno nedělají správně, tam, kde můžeme také sdílet dobrou praxi. Byl jsem dotázán ve Slovensku eh, na určité ekologické, environmentální otázky, ale na ty jsem nemohl úplně odpovědět. Oni se mě totiž ptali, že jak, bych měl, jak budu reagovat, jestliže bych eh, měl postupovat proti Slovinsku. A já bych řekl, že já budu postupovat stejně jako vůči každému jinému členskému státu, protože je to také v duchu eh, a v zájmu slovinských občanů. Můžete se dívat nyní, pane Potočníku, na ty hodiny a nebudete ztrácet čas. Karl Schlüter? Swedish, yeah. Ett exempel om implementering REACH, EUs Vy jste hovořil konkrétně o implementaci, také je to implementace REACHy. Veřejné zdravotnictví je velice důležité. Jedná se o bioakumulativní látky, toxické látky, které jsou velice nebezpečné. To je důležitý problém. A my máme seznam, který je skoro prázdný v Evropě. Seznam těchto látek. Podle mého je to skandální. Eh, jak se chcete zachovat k tomuto seznamu, co s ním chcete dělat. Bioakumulativní eh, látky jsou eh, podle mého velice mírným termínem. Myslím, že by se to mělo jmenovat nějak přesněji. Co chcete podniknout? Thank you. Děkuji. Nejdříve chci hovořit o tom, jak bychom principálně měli přistupovat k legislativě, kterou jsme přijali. Implementace legislativy není novým vyjednáváním o tom, jak má legislativa vypadat. Měli jsme dlouhé vyjednávání, po němž jsme dosáhli dohody. A to je dohoda, kterou je třeba implementovat tom duchu, v němž tato dohoda byla přijata. Pokud se mi tedy zeptáte, zda jsem rád, že na kandidátském seznamu máme těch 15 eh, látek, sedm z nich je v, prvním, eh, v první části, zbytek je v příloze 14, tak vám odpovím, že ne, šťastný nejsem. Už jsem hovořil s kolegou Tajanem, který také má zodpovědnost v této oblasti. Oba dva chceme spolupracovat, chceme vykonat kus práce v této oblasti a právě v této oblasti, pokud tedy budu potvrzen, chci se na ní hned zaměřit. A také jsme se rozhodli, že naše první společná návštěva bude do Helsing kde sídlí Evropská agentura pro eh, kontrolu chemických látek a chceme se zasadit o implementaci toho, co bylo přijato. Pokud se mě zeptáte, zda jsem spokojen s tím, co je teď na stole, musím říct nikoli. I will use the technology of microphones. Budu využívat mikrofon, to je dobrá technologie. Druhá, otázka, druhá část otázky se týkala PBT. Mnoho členských států není spokojeno se stávající eh, definicí. A v roce 2008 eh, Komise o nanomateriálech prohlásila, že stačí současná legislativa, ale to znamená, že se snažíme chytat plankton rybolovnou sítí, takže eh, tím situaci nevyřešíme. Eh, chystáte tedy revizi? In three hours we will learn za tři hodiny se to naučíme. Hovořil jste o e, kritériích pro PVT, to je e, příloha 14. E, s kolegou Tajánem jsme se rozhodli, že bude nepotvrzení, takže se na toto zaměříme. Budeme se snažit zaměřit na definice, které již existují. Moje stanovisko principiálně je takové, že když se hovoří o látkách, ať jsou mutagení, eh, reprotoxické nebo eh, persistentní bioakumulativní látky, ty PBT, tak bychom měli vědět, o jakých látkách se vlastně hovoří. To jsou vysoce nebezpečné látky a proto bychom se podle toho k ním měli chovat. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Také já jsem se chtěla zeptat na implementaci, o které již se několikrát hovořilo. A vy jste odpověděl poněkud obecně a proto také změním svou otázku. Ve zprávě o odpadu, kterou jsme dostali od komise v listopadu 2010, 9 jsou určité případy Případy například, které se týkají také ilegálního skladování odpadů a také jsou tady určité věci, které se týkají dalších ilegálních aspektů. To znamená, že můžeme zde konstatovat, že opravdu eh, legislativní akty nejsou správně implementovány. Já chci říci, že z hlediska občanů neimplementace právních aktů také spochybňuje budoucí právní akty. Bohužel eh, se s námi zachází stejným způsobem. Také vám vzali mikrofon. Já chci říci, že v současné době Nemůžete ode mě očekávat, že znám detailně všechny případy. Vám vím, že tady probíhá celá řada případů a procesu máme 500 až 600 stížností každý rok. Taková je situace. Já udělám všechno, co bude v mých silách, abych na straně jedné implementoval to, co bylo schváleno. Ovšem na druhé straně já v dru, především v druhé polovině mandátu se budu lépe orientovat. To jsem také zjistil v průběhu letošního mandátu. To znamená, že na začátku jsem malilinko tápal a v druhé polovině funkčního období jsem si byl úplně jist. A to znamená, že my musíme zde definovat právní akty tak, aby byly implementovatelné a konkrétní, neboť toto je v zájmu zachování přírodního bohatství. Děkuji. Dodatečná otázka. Děkuji. Já stále ještě neslyším od vás to, co chci. Já jsem od vás chtěla slyšet, že priority tou vaší práce je opravdu implementace právních předpisů. Možná, že bychom měli mít určité moratorium na, vzniku, na vznik nových právních předpisů, dokud staré nebyly řádně implementovány. Takže když hovoříme o prioritách v současné době, tak by to znamenalo, že to snad nebylo prioritou v minulosti, ale já vám slibuji, že transponování implementace bude opravdu mou eh, hlavní prioritou. Já se na toto zaměřím, protože já jsem přesvědčen, že pouze implementovaná legislativa je skutečná legislativa ve prospěch životního prostředí. Jestliže legislativu neimplementujeme, pak eh, to nemá smysl. Já nebudu eh, zřizovat žádná moratoria, ale musíme si si všechno řádně připravit tak, aby právní předpisy byly dobré, užitečné a především konkrétní a implementovány. Paní Vic za Podle vašeho názora Evropa by měla mít vedoucí roli z hlediska vytváření nových mechanismů a měla by zajistit udržitelnou budoucnost. Jaké mechanismy máte konkrétně na mysli? Chcete, aby zde vznikla ekologicky zodpovědná ekonomika v rámci větší regulace, anebo sázíte pouze na trh? A dodatečně by mě ještě zajímalo, Jaký máte názor na transfer znalostí z hlediska patentového práva v rozvojových zemích? four in one. Uh, okay. To bylo čtyři v jednom. Dobře. V podstatě se mluví o oblasti, která je mezinárodně velice propojená. Jak už jsem uvedl na počátku, žijeme v globálním světě. A proto důsledky mnoha věcí, za které jsme zodpovědní, jsou globální. Takže zapotřebí mezinárodní spolupráce. Linie, kterými se řídíme, je program z OSN, je tu také komise OSN pro udržitelný rozvoj a my jsme přesvědčeni, že tento proces musí být reálný. Vzpomínáme si na to, co bylo v Kodani, ta nám jasně ukázalo, jak závažné je toto téma a jak my je vážně bereme, jak usilujeme dosažení cílů. Mezinárodní spolupráce by proto měla být jádrem našeho přístupu k řešení problému s životním prostředím. Co se týče eh, regulace tržních eh, nástrojů, všechno, co tu mám před sebou, je napsáno ručně, tak takže se nedívám na nic jiného, než tady vidíte před sebou. Holistický přístup je nutný, abychom byli skutečně účinní. To potřebuje politické vedení, podporu veřejnosti a přijetí veřejností. E, potřebujeme infrastrukturu, potřebujeme tržní, trh, trhní ekonomiku, ceny, náklady, ekologický rozvoj. Takže to všechno musíme dát dohromady, aby to fungovalo. V některých případech tržní eh, nástroje fungují, v jiných eh, je účinnější eh, regulace. Myslím, že bychom to měli bedlově, bedlivě sledovat, ale myslím, že právě ten holistický přístup je nejlepší. Cokoliv jiného nám nezaručí dobrý výsledek. Když je tedy nějaký problém, jsem jsem, si, jsem přesvědčen, že tento problém platí pro všechny. Ano, já jsem pochopila, že nedáváte přednost deregulaci. Měla bych ještě otázku. Jak se díváte na investiční program v Evropě z hlediska ekologické ekonomiky a z hlediska pracovních míst? Budete se zasazovat za takový budoucí investiční program? Neříkala jsem, že regulace by nebyla mojej prioritou, ale je to součást práce. Například moje stanovisko ohledně emisí CO2. Já jsem byl pro striktní regulaci, ale na druhé straně jsem byl proto, abychom pomáhali automobilovému průmyslu, protože my na ně máme veliké nároky. To znamená, že potřebujeme eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru. Potřebujeme jim pomáhat v tomto přechodném období, do kterého je tlačíme. To znamená, že musíme jít ruku v ruce se soukromým sektorem, protože my jako veřejnost jsme tady, abychom jim pomáhali dostat se do takového bodu, eh, kdy eh, budou profitovat ze svého podnikatelského chování. Ale to nemění nic na tom, že bychom měli být striktní v dodržování pravidel. Měli bychom být předvídatelní a posléze striktní. Děkuji a nyní máme Paula Nutila za FDE. Děkuji, pane předsedo chci všem popřát krásný a studený nový rok. Ale zdá se mi, že jsem jedním z těch, kteří nehovoří o oteplování, které máme před sebou. Jestliže si vezmete planetu v posledních 100 tisících letech, tak uvidíte za těchto 100 tisíc let značné eh, změny a také ochlazování. Ne, myslíte si, že opravdu lidé můžou změnit podnebí na planetě a není to automatická změna, ke které dochází. Já jsem dříve zodpovídal za vědu a výzkum a já vím, že vědci se nikdy stoprocentně na ničem neschodnou, ale jestliže v jedné oblasti máme převažující názory, tak je to v klimatických změnách. Máme Mezinárodní panel pro klimatické změny, kde pracuje téměř 600 vědců z celého světa, ale také někteří samozřejmě s tímto nesouhlasí, ale nikde v žádné jiné oblasti nemáme takto převažující názor. Já bych vám odpověděl provokativně. Jestliže například vy máte pravdu a já nemám pravdu. Tak co by to znamenalo? Jsou tady také jiné politiky, si myslím, že jsou správné, že se stále snažíme chránit naše životní prostředí. Takže i kdyby to bylo nesprávné, přestože já si to nemyslím, tak si myslím, že bychom měli stále dělat stejnou politiku. A jestliže já mám pravdu a vy nemáte pravdu, a potom se budeme řídit E, těmito radami, tak jaká jí bude důsledek. Já si myslím, že odpověď by byla, že by došlo k opravdové katastrofě. A já si myslím, že si že opravdu to nemusíme jít vstříc, neboť my tady máme ekonomickou krizi, do které jsme spadli a zjistili jsme, že existuje a když už jsme v tom byli pokrk. Ale já si myslím, že bychom skutečně měli reagovat dostatečně včas. Okay, well, Děkuji. A pak je tady ale dalších tři tisících vědců, kteří s klimatickými změnami nesouhlasí. A na druhé straně v důsledku zelené ekonomiky lidé přicházejí o práci a přece se nedá jenom uh, zakládat všechno na nějakých matematických modelech a přitom, aby lidé přicházeli o práci. Naše počítačová metodologie je velice pokročila, ale to, co já jsem vám chtěl říci, je, že nikdo nechce pracovat proti podnikání a podnikatelskému duchu. My chceme, aby podnikatelské prostředí bylo také eh, v souvislosti s tím, že chceme mít třetí průmyslovou revoluci eh, ve směru tedy k zelenému hospodářství. Jestliže my budeme budeme také internalizovat náklady toho, co my jako spotřebitelé spotřebováváme, pak se domníváme, že, se u, u, že jdeme opravdu také správným směrem. Ale vy tady jste se také zmínil o daních a vlády vždy budou vybírat daně a budou to dělat v jakých, ve všech možných a nemožných případech. Děkuji a dostáváme se k druhému kolu, kde budeme mít otázky a první položí Ania Weisberger. Vážený pane Potočníku, moje otázka se netýká nedostatečné implementace, ale různé implementace v členských státech. E, evropská politika je velice ambiciózní a měla by samozřejmě chránit přeshraniční e, vztahy, ale také by měla zajistit jednotu. A tady jsou tyto cíle, které jsou někdy v protikladu. Máme tady směrnice, které jsou různým způsobem používány v členských státech. A někdy je toto použití velmi rozdílné. Například ochrana vzduchu. Zde je velký rozdíl, kolik eh, měřících stanic, na jakých místech. Máme zde například rozdíly z hlediska škodlivých látek a procenta škodlivých látek a i zde jsou rozpory. Pane Potočníku, vy jste právě řekl, že byste chtěl vše mm, vsadit na to, aby se tyto zákony uplatňovaly. Jak chcete zajistit, aby komise monitorovala toto prosazování a aby reagovala na tyto rozdíly tak, abychom měli skutečně jednotné konkurenční podmínky? Very good question. It... Velmi dobrá otázka. A odpověď je dost složitá. Opět, eh, poučil jsem se o tom, že máme málo údajů, analýz, informací a proto bych se na získávání informací dat chtěl zaměřit. Vytváříme novou databázi, která nám má poskytovat lepší informace. Myslím, že byla vytvořena v roce 2008 a měla by být posílena. Co možná nejdříve navštívím také Evropskou agenturu pro životní prostředí v Kodani a bedlivě si prostudují, co lze učinit lépe. Protože pouze pokud máme dobré informace, můžeme činit dobrá rozhodnutí. To je třeba zvažovat při přípravě eh, legislativy a při našich eh, setkáních. Měli bychom toto všechno brát v úvahu, takže chytrou eh, legislativu, Potřebujeme dobré informace a opravdu potřebujeme také zvažovat regionální rozdíly, které jsou v různých eh, částech světa. Takže to všechno by mělo být součástí eh, našeho uvažování. Vedle ekologických problémů, které překračují hranice, existují také takové problémy, které mohou být řešeny národně a také by měly být. Mnoho eh, poslanců se snaží také pracovat v oblasti legislativy půdy. Tady by se dalo říct, že národní státy to mohou řešit mnohem lépe. Konkrétní otázka. Jak vy osobně se stavíte k otázce legislativy, která se týká ochrany půdy a příslušných směrnic. I think it's, uh... Myslím, když jsem že jak jsem řekl na začátku, nechci využívat subsiditu jako výmluvu pro nečinnost. Na druhé straně chci poskytnout pomocnou ruku všem členským státům při implementaci. Když se hovoří o směrnici o ochraně půdy, to je, myslím, od roku 2006 v přípravě. Bude to jednou z mých prvních cest, kdy se budu snažit, jak tuto otázku na radě e, vyřešit. Víme, že je pět zemí, které jsou proti přijetí této směrnice a nemáme kvalifikovanou většinu, která by to přijala. A já nechci um, zavřít do šuplíku tuto směrnici. Vím, že je v zájmu Evropské unie, abychom měli dobré pokrytí této oblasti. Jsem přesvědčen, že v tom můžeme hodně učinit. A směrnice o ochraně půdy e, by byla důležitá. Andres Berlio Rodriguez. Señor Potonik, es un placer saludarle, como lo es el hacerle una pregunta tan concreta. Vítejte, pane Potočníku. Chci vám položit konkrétní otázku. Mezi prioritami zmiňujete pokračování šestého programu, který končí tento rok. Chcete se zavázat zde před parlamentem, že předložíte sedmý eh, environmentální evropský program, který by uzavřel to, co nebylo vyřešené šestým programem? Tážu se proto, že čas plyne. Vznikají také pochybnosti. Není zřejmé, zda tento program bude dále pokračovat. Myslím, že nyní si nemůžeme pochybnosti dovolit. Musíme jednat. Také po koreňské konferenci musíme eh, konat. Takže jaké závazky před parlamentem chcete vyslovit? Děkuji. šestý akční, ak, šestý akční program do roku 2012 existuje a pak jsou tady, máme dvě věci, se kterými se zabýváme, to je externí evaluace, která probíhá, o kterou bylo zažádáno a také bude předložena k tomuto zpráva. A A potom je tady také dokument, který připravuje Evropská agentura SOER. A to je finanční, finální hodnocení, které má být zpracováno v roce 2011 má to být tedy zpracováno do roku 2012 celkově. A já, vy se mě ptáte to, co si myslím o plánu 7, akčním plánu 7. Vy již asi tušíte, co vám odpovím. Já si myslím, že z formálního hlediska se zavázat nemohu, protože tady se hovoří o inteligentních právních úpravách, které mají být naplněny. Ale pak tady máme například strategii udržitelného rozvoje, která doufejme půjde do roku 2020 a proto se domnívám, že sedmý akční plán by měl být ideální příležitostí, abychom detailně diskutovali o některých tématech a když je to nyní ve fázi rozhodování, tak si myslím, že toto je výhodou, protože můžeme diskutovat o budoucích tématech. A to znamená, to je můj názor, není to formální závazek, ale myslím si, že takto budeme postupovat. Děkuji. Doufám, že vaše naděje bude skutečným závazkem a morální závazek, že se stane skutečným závazkem. Co se týče jednotlivých členských států, mají velmi laxní politiky v, obraz, v oblasti životního prostředí. Některé znečišťují vzduch a nic nečiní na zlepšení. Už máme opatření, která umožňují, aby komise mohla energeticky zasáhnout proti takovýmto členským státům. Máte představu o tom, jak postupovat proti takovýmto laxním členským státům? To je těsně na hranici, je to druhá otázka, takže myslím si, že není přípustná a proto půjdeme dál. Holger Kramer. Pane komisaři, Já se chci zmínit o, demokrat, o byrokracii a také o velkém množství právních předpisů, neboť jsme schválili hodně právních předpisů, které jsou prakticky byrokracií. Je mm, možné, že vy budete v budoucnosti uh, se snažit postupovat účelněji než váš předchůdce. To znamená, že budete postupovat efektivně. A mož... chci se zeptat, zdali vidíte určité oblasti, kde by neměly být schvalovány nové právní předpisy, ale abychom v těchto oblastech dbali především na to, aby se realizovalo to, co již bylo schváleno. v hodnocení dopadů, která provádíme, tak v těchto bychom měli více dbát na environmentální komponenty. Já si myslím, že komplikovaná legislativa, nákladná legislativa která je někdy neimplementovatelná, není v zájmu nikoho. Zajisté to není v zájmu životního prostředí. To však neznamená, že bychom měli určité možnosti při ochraně životního prostředí vyloučit. Jestliže chceme ochraňovat životního prostředí, pak musíme postupovat efektivně. A zde také zjednodušení legislativy legislativy je v mém zájmu. A soustředím se na to ve svém funkčním období. Také jsem se na to snažil zaměřit v minulém funkčním období. Na konci funkčního období jsem se dostal do té situace, že můj následovník bude mít jednodušší situaci a bude moci opravdu zjednodušit právní předpisy v oblasti vědy a výzkumu. A já vám toto říkám, abyste pochopil princip myšlení. Já chápu, že zjednodušování a tedy Eh, že bychom se měli snažit zbavovat se byrokracie, ale nesmíme také zapomínat, že já jsem zodpovědný za životní prostředí, vy jste také členem eh, výboru pro životního prostředí a oba bychom měli napřít naše síly tímto směrem. Potom další věc, zdali se hodláme zabývat také emisemi z oblasti průmyslu. A na to bychom se měli zaměřit všichni, jak tedy komise, tak i parlament. Pane komisaři, mohu se ujistit o tom, že od vás nevíde žádný návrh zákona, který pod, nebyl podroben analýze dopadů? Ano, to si myslím, že je takto správně formulována. Každý právní předpis by měl být podroben hodnocení dopadu a zde bychom se měli především také zaměřit na naše záležitosti, tedy oblast životního prostředí. Paní Deleze. Děkuji. Hovoří se také o biodiverzitě Říkala jste, že to je jedna z vašich priorit a je to také jedna z priorit Evropského parlamentu. Jaké nástroje máme? Eh, jedná se na tu 2000, je tam zhruba 120 eh, postupů pro porušení eh, legislativy. Jak už o tom hovořili kolegové, některé členské státy nedostatečně implementovaly evropskou legislativu. Je třeba, aby byly potrestáni, ale k jiným těmto případům došlo, že státy nebo regiony mají potíže s touto legislativou, protože například tam jsou vágní definice, eh, jak budete co měřit a podobně. Tato legislativa je z roku 79 mm, a nebere v úvahu klimatické změny, které jsou zde dnes. Plánujete, chci se ptát, Chcete revidovat tu, ten, tento druh legislativy? Chcete poskytnout více vodítek členským státům? Například, že byste vyjasnil definice? Nebo byste um, je informoval o správné praxi? Děkuji. Odpověď by byla spíše druhá část vaší otázky, takže tím směrem bych se ubíral. Ale abych odpovídala konkrétně, biodiverzita je opravdu klíčová otázka. Tam je opravdu celá řada věcí, kterými se musíme zabývat. Jednou z nich z implementace legislativy vyplývá, i když legislativa je jasná, například natura je jasná, habitaty jsou také jasné, Například Sloven, Slovinsko má 35,5% právě v natuře. Takže my opravdu máme velice dobře chráněnou přírodu. Důležité je zabývat se otázkou implementace tak, abychom implementovali na základě ducha legislativy, s nímž byla vytvořena. V oblasti legislativy Natura je třeba, abychom chránili přírodu. To neznamená, že v dané oblasti se nesmí vykonávat vůbec žádné činnosti. Myslím, že tu jsou pozitivní příklady a těmi bychom se měli řídit. A já nepochybně chci právě takto postupovat, abychom se mohli podělit o zkušenosti, o dobré mm, příklady, o svědčenou praxi. Osobně chci navštívit různé země, jako Nizozemí, Německo, protože jsem zjistil, že tam je hodně příkladů, které způsobují takový špatný pocit. A já jsem se chtěl na vlastní oči přesvědčit tedy, co je tím uh, skutečným problémem. To si myslím, že je nejlepší způsob, jak takovou situaci uh, řešit. Děkuji za takto proaktivní přístup. Eh, za to, že chcete opravdu vzít eh, eh, situaci do rukou na evropské úrovni. Ehm, budeme mít se na rok 2010, na rok 2015. Jaké, eh, jaké změny chcete realizovat ohledně biodiverzity? Konec odpovědi na předešlou otázku bylo že teď nemám eh, pomyšlí na měnění eh, legislativy zrovna teď, ale teď k té doplňující otázce. Implementovat legislativu tam, kde jsme si vyznačili oblasti, tam je, tam je třeba eh, urychlit implementaci, zaplnit nedostatky, napravit eh, nedostatky, například tam, kde se jedná o eh, různé druhy živočišné či rostliny. Eh, pak je třeba, abychom si doplnili informace, protože jsou tu určité nejistoty ohledně rozvoje biodiverzity, jaké náklady to bude vyžadovat. A nejdůležitější pravděpodobně je, abychom opět se na celou věc dívali celistvě. Musíme implementovat tuto logiku do dalších politik, do rybolovné, námořní, zemědělské a tak dále. Kadenbach. Karen Kadenbach. Pane Potočníku, jako EU a především jako výbor jsme průkopníky v této otázce. Je také mnoho Evropanů a Evrop, panek, které eh, vidí výhodu v EU právě v tom, že jsme průkopníky z hlediska rozvoje na naší planetě. Ale máme stále potíže komunikovat o těchto výhodách. A teď jsme právě v situaci, eh, kdy se zabýváme úspornými žárovkami. To jsou nová ekologická témata které samozřejmě jsou vyhodnocována také obyvateli. Ale jsou to témata, která zasahují přímo do privátní sféry. Jak chcete komunikovat ohledně těchto nových témat, tak abychom prosadili tyto pozitivní efekty? Já, again, no... ano, ano, toto není také snadná otázka. Nejdůležitější je, abychom chápali, že cokoliv děláme, pak musíme to dělat nejenom z hlediska zítřka, ale musíme také hledět více do budoucnosti. Musíme mít dostatečně dalekosáhlou vizi, což se často neděje. A když děláme, schvalujeme tato opatření, pak si uvědom, musíme uvědomit, že určité věci jsou nezvratné a jestli už uděláte něco nezvratně, pak můžete také něco nezvratně poškodit. A také vysvětlování veřejnosti a také získání veřejnosti na vaší stranu, to je vždy složitá věc, ale dá se to dělat, jestliže děláte dobrá rozhodnutí. A to je nejlepší vysvětlení lidem. Takže oni pochopí, když děláte věci upřímně a dobře a že nezneužíváte určitých situací. To znamená, my musíme být k lidem upřímní a čestní a musíme jim vysvětlit, že tady v tom nejsou žádné vedlejší zájmy, že věříme pouze v pravdu. Samozřejmě Eh, i nejlepší strategie by se mohly používat. Ovšem není to vždy úplně srozumitelné, protože máme tady různé aktéry, různé subjekty. Pokud například eh, myslím na konkurenceschopnost a vidíme, že ekologická opatření jsou vnímána podnikateli tak, že to omizuje jejich konkurenceschopnost. Jakým způsobem chcete sloučit všechny tyto subjekty aktéry, kterých se to týká? Nejenom lidé, ale i podnikatelská sféra by měla mít pochopení a já se domnívám, že toto pochopení je stále větší a očividnější. Není to věc, která je samozřejmá, ale jestliže všichni budeme postupovat konzistentně, dáme, budeme dávat konzistentní vědecké informace. Jestliže budeme konsistentně šířit vědomosti a znalosti, pak veřejnost pochopí, o co nám jde a kde je naše místo. V ekologických záležitostech, tak tam se domnívám, že jsme na správné straně. Podíváte-li se na průzkumy veřejného mínění, tak lidé jsou s vývojem v Evropě spokojeni. A já si myslím, že já jsem opravdu velice dobře na tom, protože v mých rezortech jsou lidé Evropě nakloněni. Bylo to jak v oblasti vědy a výzkumu a také v oblasti eh, životního prostředí. No na to jste dostal o pár vteřinek navíc, protože to je velice důležitá a dobrá věc. Tour. Pane předsedo, děkuji. Pane kandidát na komisaře, v blízké budoucnosti se budeme muset eh, zabývat i dalšími důležitými tématy. Doufám, že se shodneme například na tom, že před deseti lety podnik australsko-kanadský eh, podnik, který eh, fungoval eh, v Rumunsku, měl tam zlatý důl, znečistil jednu obrovskou řeku kyanidem. Došlo k obrovským škodám na životním prostředí. Teď uplynulo deset let a je tu vůle budovat další doly a opět využívat tuto kyanidovou metodu dolování. A podle mého by tento způsob měl být zakázán v celé Evropské unii, jak už bylo učiněno například v Maďarsku nebo v České republice. A teď eh, chci vidět, zda souhlasíte eh, s těmito ambicemi v tomto smyslu, jak jsem eh, řekl, pane komisaři. I think that in essence you are right. Ano, musím říct, že máte pravdu, příroda a dopady znečištění v různých oblastech, byste teď hovořil tedy o jedné oblasti, neznají hranice. V případech, kdy dopady překračují hranice, máme velkou výhodu v tom, že jsme schopni eh, řešit právě tyto problémy také se mm, společného pohledu, se společnými silami Evropské unie. Také je jasné pro komisi, co je třeba činit, a to držet se toho, na čem jsme se tedy dohodli podle právních eh, dokumentů a podle limitů, které tyto eh, právní akty mají například při hodnocení eh, směrnice o hodnocení dopadu na životní prostředí a eh, mm, směrnice o eh, strategii pro životní prostředí, to je S, I. Myslím, že to je SIA. Tak tyto texty stanoví, že kdykoliv se objeví nějaký program nebo projekt, Měli bychom dbát na to, aby části právě těchto právních textů, které se toho týkají, byly splněny. Jedná se tedy o e, činnosti, které musí být právně e, schválené něco se implementuje na úrovni členských států, ale pokud dochází k nějakým přeshraničním dopadům, je opravdu správné, abychom se na celou věc eh, zadívali eh, ze širší perspektivy. Eh, pane, komis, pane kandidát na komisaře, chci protestovat, ne, nesouhlasím, protože normy samozřejmě máme. Normy existují deset let, ale pořád ještě nám nepomohly vyřešit problém. Takže řešení nespočívá v respektování stávajících norem, ale v nových normách, které by zcela, zcela zakázaly právě tuto technologii, protože toto nebezpečí se vynořuje znovu a znovu tato důlní technologie z využití kyanidu by měla být podle mě zcela zakázána. To je podle mého řešení, protože jinak si zamoříme půdu, zamoříme si vodu a e, bude to škodit i lidem. Já jsem myslel, že vaše e, otázka která nebude přímo takto konkrétní, pojímal jsem to obecněji, Máme směrnice, dobře. Pokud dochází k nějakému jasnému eh, problému s životním prostředí, tak je zapotřebí jednat. Pokud je třeba něco zakázat, tak se to musí zakázat. V tuto chvíli mohu říci, že tak by vypadala moje principiální pozice, ale já jsem myslel, že to pojímáte tedy spíše mm, obecněji. Ale v podstatě bych chtěl odpovědět. Je třeba implementovat legislativu, když ji máme. Pokud nemáme a zjistíme, že dochází k velkému ohrožení životního prostředí, je třeba jednat. Musíme třeba jasně říci, když je jasné, že je třeba nově zasáhnout. Je třeba získat informace, údaje, pochopit problém co možná nejlépe a pak jej řešit. Děkuji. Přecházíme ke třetímu kolu dotazu. První je Gasto Franco, EPP. Please. Merci, monsieur Děkuji, pane designovaný komisaři. Hovořili jsme o vodě, o vzduchu a já bych chtěl hovořit o lesích. Jste ochoten, pane kandidáte, podpořit vytvoření skutečné lesní politiky, která by byla integrována v Evropě? Co hodláte učinit na podporu trvale udržitelných lesů v Evropské unii a proto, abyste povzbudil efektivní využívání těchto přírodních zdrojů, zvláště dřeva a biomasy? Hodláte vytvořit kritérium eh, trvalosti nebo eh, trvale udržitelného vývoje a používání biomasy? That is pretty Uh, pokusím se pokrýt eh, tuto otázku co možná nejvíce. Pro mne eh, lesy jsou eh, velice důležitou věcí, protože pokrývají 30 půdy a také Evropské unie. To znamená, že souvisejí také s klimatickými změnami, souvisejí s ochranou životního prostředí velice silně. Na tom se, myslím, všichni shodneme. Z mezinárodního hlediska myslím, že je třeba vykonat vše, abychom bránili deforestaci, odlesňování. abychom se zaměřili na všechny činnosti, které způsobují eh, odlesňování a brát tomuto jevu. Zde v Evropské unii Víme, že máme Bílou knihu o klimatických změnách od dubna 2009 a to se diskutuje dále. Máme taky Zelenou knihu, která se připravuje o, právě o ochraně lesů a ta se brzy dostane k vám na stůl. To jsou tedy nejdůležitější dokumenty pro konstruktivní a širokou diskuzi, ve které bychom měli jasně dojít k poznání toho, jakým způsobem implementovat či aktualizovat eh, strategii ochranu lesů v Evropské unii a měli bychom také najít nově odpověď na dotaz, zda eh, rámcová směrnice o eh, lesnictví je ten lepší způsob, jak to řešit. Také potřebujeme jasné informace o tom, jak vypadá situace s eh, ochranou lesů. Takže musíme chránit lesy a mít informace. Děkuji, pane designovaný komisaři. Myslím, že vaše odpověď prokazuje, že jste si uvědomil, co je ve hře budu velice bedlivě sledovat ustavování opatření, jejichž cílem je zajistit, že eh, veškerá rozhodnutí budou skutečně respektována, zvláště z hlediska boje proti deforestaci, tedy odlesňování. Mám minutu na to, abych stále opakoval ano, ano, ano. Máte velkou pravdu. To je to, co musíme udělat. Z mezinárodního hlediska musíme sehrávat naši roli zásadním způsobem. Také jsou tady určité věci, které byly schváleny po Kodani a pak je to tady například, co se týká například financování. Co dále musíme udělat je to, že schválíme legislativu proti nezákonnému kácení, je to přístup due diligence. My nemůžeme všechno dělat přes FLECT. Máme první bilaterální dohodu s Ghanou a to je postup, jak hodláme dále v budoucnosti postupovat, ale je to také určitým způsobem omezeno, takže si myslím, že dobré je postupovat cestou due diligence. Děkuji, Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Chci zde přivítat eh, pana komisaře Potočníka, se kterým jsme velice dobře spolupracovali za posledního mandátu. S velkým uspokojením konstatuji eh, to, co jste zde řekl o půdě a o potřebě vrátit se ke směrnici, i protože zcela zjevně půda má nesmírný význam i jako zdroj uhlíku a jako e, potenciální emitent skleníkových plynů. Teď je třeba tedy myslet především na klimatické změny. A musíme udržovat půdu a věnovat velkou pozornost půdě právě v této souvislosti. Chtěl bych znát vaši reakci na tyto oblasti. Uh, Děkuji. Já jsem rád, že také jste rád se mnou pracoval. Já s vámi také jsem velice rád spolupracoval. Směrnice o půdě, o té již jsem hovořil, víte, jak chci postupovat a já také souhlasím s vámi, když hovoříte o důležitosti jednotlivých aspektů. A pokud se týče koordinace v oblasti klimatických změn, tak tady budu spolupracovat s kolegyní Hidegard. A já vidím, že vy také kýváte, že nyní toto spadá do jiného portfolia a podle smlouvy předseda komise je zodpovědný za rozdělení portfolií. A já jsem zodpovědný za to, že jestliže tato otázka bude ve vztahu k životnímu prostředí, což také je, tak se o to musím postarat. To znamená, já to budu dělat tak, že pokud jsou tady záležitosti týkajících týkající se klimatických změn a budou ve vztahu k půdě, vzduchu a tak dále, tak to také budeme řešit my v našem rezortu, protože je to také v rámci naší zodpovědnosti a pravomoci. Právě k tomu bych se chtěl vrátit. Mám pocit, že došlo k fragmentaci pravomocí. A proto je tedy velice obtížné, a včera jsme to viděli zde v sále, kdy kandidát na komisaře pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc a reagování na krize řekl, že prevence přírodních katastrof jsou také jeho kompetencí. Takže já opravdu mám velké obavy, jak to dopadne. Chtěl bych na to slyšet vaši odpověď. What I can say is... Co k tomu mohu říct, je, že v komisi nakonec se rozhodujeme společně. To je výsledek rozhodování v kolegiu komisařů. Musíme usilovat o to, aby toto rozhodnutí bylo na výši očekávání toho, co je třeba učinit. To znamená i vašeho očekávání. Je mnoho legislativních aktů i z minulosti, které nebyly e, provedeny s jménem jednoho, či dvou, či tří, nebo ještě více komisařů. Myslím, že takových případů už v minulosti bylo mnoho. Takže to znamená, že budeme muset hodně spolupracovat a já se na to těším. Například eh, ta strategie, o které už jste hovořil, eh, u ní spolupracovalo více komisařů a museli si samozřejmě zorganizovat práci. My také budeme spolupracovat. Důležité je, Například, eh, jak já jsem navrhoval, abychom měli občas společně, tedy na pravidelné bázi, abychom měli společné schůzky kabinetů a tam toto dojednávali. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu designovanému komisaři za jeho přímé odpovědi. Já bych se chtěl zaměřit na biodiverzitu já jsem rád, že je to vaše druhá priorita a k tomu již vám nyní chci poblahopřát. Na vašich přemenech spočívá vybudování, vytvoření nové strategie pro biodiverzitu, neboť bývalá strategie selhala. Já jsem přesvědčen o tom, že jedinou možností, jak dosáhnout cílu, je také zde zapojit eh, cenu za využívání zdrojů do ekonomiky. A potom se chci ještě zeptat na to, že hodně bude také záležet na pokroku v jiných oblastech. Jak přesvědčíte kolegy ve zemědělství a v rybolovu o nutnosti biodiverzity? To je také složitá otázka. Souhlasím s vámi, že musíme jasně říci, u stano, že musíme jasně hovořit o stanovených cílech. Stanovené cíle pro rok 2010 nebyly splněny. Ano, proto musíme zvážit budoucí postup. Rok 2010 je rok biodiverzity. Nedávno jsme schválili o tom sdělení, kde se hovoří, že akční plán pro biodiverzitu musí musí být zpracován do konce roku 2010, ale je tady ještě hodně otevřených otázek a nejsem si jist, jak na ně budeme reagovat. Za prvé je tady nedostatek jednoduchých strukturálních znalostí. Toto ještě musíme všechno také dohonit. A vy jste se zmínil o ekonomickém náhledu na věc a to musíme také zvážit, rozpočet, musíme vidět, kam až to půjde. A základem všeho pro mě je, že jestliže žijete v tržní ekonomice, pak také náklady musí být součástí produktu. Jestliže tomu tak bude, pak je to jednoduchá věc. Ale jestliže ne, pak musíme to přepracovat a tak dále potom budeme mít deset nápravných opatření za jedno špatné rozhodnutí na začátku. A závěrem k otázce, jak spolupracovat. Myslím si, že společná zemědělská politika, společná ryborovná politika, lesy a všechno toto je mimořádně důležité pro biodiverzitu. Až budeme v budoucnosti hovořit o e, budoucím finančním nařízení, pak budu také spolupracovat se svými kolegy. Thank you. The, currently the, the Dutch Prime Minister... E, nizozemský ministerstva nyní atakují evropskou legislativu, protože evropská legislativa chce omezit další zemědělskou činnost v Nizozemsku. A jestliže někdo napadne evropskou legislativu, pak eh, je jasné, že vaše podpora ze strany veřejnosti bude slabší. Ale jak vy získáte srdce lidí, aby podporovali legislativu v oblasti životního prostředí? První komentář k tomu a jeden aspekt, na který nikdy nesmíme zapomenout v souvislosti s evropskou legislativou. Evropská legislativa je navrhována Evropskou komisí a je schvalována členskými státy a také často Evropským parlamentem. Takže to není nějaký vynález komise. Je to vždy věc, na které se shodneme dohromady a proto se všichni také musíme postarat o implementaci. Samozřejmě na určité věci se musíme dívat eh, určitým specifickým dorovnohledem a já bych se právě chtěl také seznámit s problémy v Nizozemsku. A jak vyslat lidem ta správná sdělení, ty eh, správné apely. Já si myslím, že je důležité, aby Brusel spolupracoval s jednotlivými národními ministerstvy a tato ministerstva jsou v jednotlivých členských zemích zodpovědná za implementaci politik. Ale já se ještě jednou také podrobně podívám na jednotlivé speciální případy. Děkuji za zelené. Pane designovaný komisaři, ještě jednou k otázce biodiverzity. Neskrývám, že jsme rádi, že jste do vašich priorit zasadil také boj proti útlumu biodiverzity. Ve svých eh, odpovědích jste hovořil o nových cílech eh, počínaje rokem 2010. Apeloval jste na větší angažovanost hlediska biodiverzity. Doufám, že se nám to podaří lépe, než eh, zvláště v Kodani a že se nám podaří eh, postoupit zvláště v oblasti klimatu. Mám tři otázky v této souvislosti. Jste ochoten bojovat za to, abychom bojovali za biodiverzitu také mimo hranice EU? EU se snažíte zajistit dodržování legislativy Natura 2000. Jste ochoten také bojovat za to, aby se nesnižoval význam existujících eh, legislativ? A za třetí, jste ochoten prosazovat politiku napříč, kde by biodiverzita byla nezbytnou součástí všech sektoriálních politik, jako je například eh, zemědělství a financování. Několikrát eh, jste byla umlčena tím zvukovým signálem, ale myslím, že jsem pochopil otázku. Už jsem vysvětloval, jak se na problémy dívám, ale myslím, že máte naprostou pravdu v tom, že třeba se věnovat i mezinárodně biodiverzitě a musíme využívat naši zodpovědnost i k tomu, co se děje venku. Například to může být eh, legislativa o ilegálním kácení, eh, o odlesňování. Takže my musíme jedna tak v rámci EU, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí mimo EU. Otázka, eh, pardon, odpověď tedy zní ano. Je třeba takto postupovat. A ta druhá věc, Natura 2000 Myslím, že jsem to už vyjasnil, co je třeba učinit. A s ohledem na naše mezinárodní závazky a e, to, co nás čeká, jsou tu dvě věci, které podle mne e, mají být v jádru naší pozornosti. Je to biodiverzita Eh, text, kterým se máme zabývat do konce eh, roku, kde budeme jednat i o eh, globálních cílích do budoucnosti a další věc, která mi též leží na srdci, to je něco jako IPCC, ten mezinárodní panel o klimatických změnách. A měli bychom IPBS, který by se týkal biodiverzity, takovýto mezinárodní panel. Tedy e, to znamená, že mezinárodní poznatky vědní by mohly pomáhat i nám k politickým rozhodnutím. Une politique efficace de Účinná politika boje proti stěžování biodiverzity v rámci EU a na mezinárodní úrovni předpokládá prostředky pro kontrolu, pro dodržování legislativy, ale předpokládá to také finanční prostředky, které by odpovídaly cílům a ambicím. Mám dvě otázky. Budete se zasazovat na zvyšování eh, rozpočtu Natura 2000? a budete podporovat v komisi a u členských států financování citlivých přírodních stanovišť a také šíření těchto stanovišť tak, aby z toho mohly profitovat v široké míře členské státy Evropské unie? Money is important, yes. Uh, ano, to je důležité. Můj postoj by byl následující. Požal, požal bych o to, aby mi řekli, kolik peněz jde na tyto jednotlivé oblasti. E, pro tento finanční období to je 155 miliard v jednotlivých oblastech, ať už to ze strukturálních fondů, ze SZP, anebo z jiných oblastí, které e, jsou e, přímo v mé kompetenci, a což je tedy velice omezený rozpočet. Myslím, že tedy mm, Life Plus se hodně zabývá naturou. A když hovoříme o následujícím vývoji, tak bychom měli se na ně dívat spíše jako na budování kapacit v členských státech, aby dokázali sami doma tyto otázky řešit. Ze širšího pohledu bych chtěl říci, že když chci jednat realisticky, vím zcela jasně, že Nikdy se nedostanu do takové situace, kdybych přímo kontroloval tolik peněz, kolik bychom potřebovali. Důležité je, abych spolupracoval s kolegy a abychom dosáhli spravedlivých dílů, které budou vinovány na ty naše správné cíle. Julie Gilly. Thank you. Um, I'd like to come back. Gilly, chci se vrátit k ilegálnímu eh, kácení. Eh, budoucí konzervativní vláda ve Velké Británii chce takto postupovat, chce učinit si legálního okácení trestný čin. Jsem zklamána situací eh, stávající vládě. Není ještě dosažena dohoda na evropské úrovni. Ve Spojených státech eh, opravili stole starý zákon, který se týká prodávání, nakupování, exportu a importu nelegálně těženého dřeva a všechny tyto činnosti se stávají trestným činem. Eh, kdy si myslíte, že v EU by mohlo dojít takovémuto zákazu? A jakou politickou váhu hm, toto rozhodnutí může mít eh, na radě? Ano, já jsem se zmínil o probíhajících aktech. To je například také akční plán, kde přímo hovoříme o boji proti nezákonnému těžení a kácení. První dobrovolná dohoda byla dosažena s Ghanou v roce 2009 a my nyní doufáme, že budou uzavřeny dohody s dalšími zeměmi. Není pravděpodobné, že všechny země, ze kterých dřevo dovážíme, budou, půjdou až tak daleko. Takže toto nařízení due diligence bylo schváleno v roce 2008 a nyní se to nalézá ve fázi spolurozhodování. Došlo k jisté pro polarizaci, buď to tady byla požadována tedy zákaz, anebo due diligence přístup. Já v současné době vám nemohu dát jasnou odpověď já jsem se dočetl, že jestliže půjdeme cestou zákazu nezákonného těžení, tak toto pravděpodobně je nerealizovatelné. Na jedné straně to vypadá atraktivně, ale implementace provádění by bylo velice složité. Já se budu zabývat detaily a uvidím, jak se celá věc bude vyvíjet. Neboť v současné době je rozhodnutí o due diligence na stole a já si myslím, že bychom měli působit proaktivně. Měli bychom se snažit omezit jakýkoliv druh deforestace a jejich dopadu všude na světě. Takže protože my tímto způsobem, když nebude docházet ke kácení, tak podchytíme 20% skleníkových plynů. Děkuji vám. Já jsem ráda, že to, to máte na stole. A nyní bych byla ráda, kdybyste mi řekl, že to máte opravdu přímo na stole, že se na to díváte. Já jsem si před četl hodně důležitých věcí v průběhu vánočních prázdnin a já vám mohu pouze slíbit, že budu postupovat v této závažné otázce opravdu upřímně a čestně. Merci. Of... Je tu zástupce nezařazených? Next... Není, takže Elizabeta Gardini. Eh, Děkuji. Chci se vrátit ke kodaňskému samitu, o kterém se hodně mluvilo. Chci se zeptat, podle vás, tento neúspěch byl jasně předvídatelný a doufáme tedy, že příštím roce. A myslíte, že by Evropa mohla vést ostatní k nějakému serióznímu dialogu, eh, aby nebyl ten přístup například tak rigidní, například eh, financializace eh, tématů, které se staví k životnímu prostředí. Vyžaduje celé roky, aby to bylo správně zpracováno. Například v souvislosti s tou e, daní za emise CO2. A víme, že některé země by byly ochotné i e, jít s našimi cíly. A některé by byly ochotné uvazo- uvažovat například o různých e, kompenzačních metodách. Co vy si o to myslíte? Já si myslím, pokud se mám tedy zabývat především politickou částí vaší otázky, to je um, situaci po Kodani. To byla uh, velice tvrdá lekce pro Evropu. Na jedné straně se týkala cílů jako takových, závazků, na druhé se vztahovala i k tomu, že se musíme opravdu vážně zauvažovat nad tím, jak si uspořádat Evropu a čeho můžeme dosáhnout. Máme měnit strategii, máme postupovat jinak. Dal nám to jasný příklad toho, že když nebudeme hovořit jedním hlasem, budeme mít malý prostor k manévrování při vyjednávání skutečný závazek, ke kterému my se chystáme, a ten, ty naše největší závazky tu jsou, jsou chápány ostatními za samozřejmé. V podstatě ta vedoucí úloha, kterou my na sebe bereme, je takto chápána. Ale je to jedna hodně důležitá věc, podle mne, v tomto kontextu. Opět Eh, čerpám ze zkušenosti z vědy a výzkumu. Například ve Spojených státech neberou téma životního eh, klimatických změn eh, vážně, což je chyba. Zabývají se technologickými záležitostmi, investují do různých oblastí. Oni mají prostě svůj vlastní přístup, jak říkal Frank Sinatra v té písničce I do it my way. Některé věci dělají podle sebe, podle svého, ale neměli bychom podceňovat eh, tyto partnery. Eh, neměli bychom se zabývat jen dílčími otázkami, měli bychom jít přímo eh, k jádru věci. Děkuji vám za tento přístup k věci jednu konkrétnější otázku. Teď budu hovořit o e, legislativě o kvalitě vzduchu. Vy dobře víte, že velké oblasti Evropské unie těžko umožňují dodržení limitů z nějakých důvodů, buď klimatických, meteorologických, regionálních, takže úsilí tamních obyvatel je eh, složitější. Já například jsem Italka, kde žije, eh, pocházím z Pátské oblasti, tam žije 27 milionů obyvatel a eh, střední množství emisí je sice pod průměrem, ale máme opravdu potíže v mnoha místech. Jak chcete financovat tuto situaci? abyste dosáhli cílu. vy jste ještě dodala další otázku a to není v rámci pravidel. My nyní bohužel musíme jít dál. Už jsem to udělal předtím, že jsem někomu sebral slovo a proto předávám nyní slovo další řečnici paní Gutierrez. Muchas gracias. Yo me congratulo de ver aquí un comisario. Děkuji. Vítám skutečnost, že před námi sedí komisař, se kterým se mi dobře pracovalo, který má realistický pohled na věc. Opravdu mě to těší. Hovořil jste o celostním přístupu, o holistickém pohledu a proto je důležitá koordinace. Je zapotřebí, aby naše politika byla méně emocionální a více vědecká. Byly zde stížnosti na to, že mnoho dokumentů nevycházelo z poznatků, ale spíše z eh, emocí a eh, z dalších politických aspektů, například témata vody, klimatických změn, nebyly brány v úvahu některé konkrétní vědecké poznatky. Výsledky z Kodaně nás přivádí k regionální politice, která musí být tedy holistická a je třeba v ní zvažovat jednotlivé aspekty. Je třeba zvažovat dopad emisí CO2 na hospodářství, eh, eh, na zemědělství, jakým způsobem, jakými nástroji chcete financovat eh, tuto, tento boj a jak, jak, jaké institucionální nástroje má komise. A co chcete vymyslet, pokud nemáte? Děkuji. Opět potěšení na mé straně také. Možná to bude znít divně. Moje odpověď zní, my emoce nemůžeme odstranit, protože jsme lidé a jako lidé součástí naší bytosti jsou i emoce. Když tyto emoce vedou politiku, je to proto, že je nedostatek porozumění, nedostatek poznatků či mm, něčeho podobného. Jistě tedy. Eh, na jedné straně bychom se měli zaměřovat na zlepšování úrovně poznatků, informací k dané oblasti. Eh, sedmý rámcový program, pokud se na něj podíváte, je hodně zelený. Takže z toho programu můžeme něco převzít, ale měli byste se podívat například na dopravu, na energetiku, na otázky související s nanotechnologiemi, materiály, e, sociálně-ekonomický výzkum. Takže obecně by se dalo říct, že rámcový program je hodně zaměřen na životní prostředí, a směřuje správným směrem. I e, ty nástroje e, na e, znovu nastartování ekonomiky. Jsou, tu máme tři projekty na partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, například zelené automobily, zelenější produkce v průmyslu, takzvané ozelenění našich domácností, domů, v nich žijeme. Stávající ekonomické otázky nám tedy poskytují ideální příležitost k tomu, abychom restrukturalizovali ekonomiku tak, eh, že budeme brát v budoucí perspektivu životního prostředí. Děkuji, děkuji. Chci ještě jednu věc doplnit Problém koordinace často zůstává někde stranou na druhé až třetí úrovni. Problém eh, souvisí s druhou, třetí úrovní koordinace. A mě dělá starosti, jak to vypadá také s přítomností ve výboru pro životní prostředí, neboť je důležité, aby ve výboru byly více zastoupeny také regiony, které posléze politiky implementují. Já s tímto plně souhlasím. Myslím si, že první úroveň koordinace není dostatečná. Já si myslím, že vaše úloha by měla být dostatečně silná a intenzivní, to je jasné, ale když hovoříme o implementaci v regionech a na místě, tak tady se domnívám, že tady máme dobré nástroje, které také relativně dobře využíváme. Ale toto budeme také probírat v souvislosti s novou finanční perspektivou. A my musíme především toto zdůrazňovat v souvislosti s budoucností. Máme sedm procent lidí, kteří pracují v zemědělství a starají se o 50% veškeré půdy. To znamená, my se bez nich neobejdeme. Budoucí zemědělská společná politika by měla být brána závažným způsobem a seriózně v potaz. Paní Westlund? Děkuji, děkuji vám také za vaše odpovědi na REACH co chcete dělat, abyste posílili legislativu o chemických látkách. Především pokud se týče maloobjemových látek, které nejsou rýčem pokryty. To, to bude odpověď víceméně principiálně obecná, neznám detaily. My Víme, že pryč je, jde dost daleko a také implementace legislativy je v souladu s mezinárodními dohodami. A mně je jasné, že jestliže budeme muset brát určité věci v potaz, tak já se s tím nejdříve řádně seznámím a jestliže bude nutné navrhnout nová opatření, pak to samozřejmě také udělám, protože se ti touto oblastí chci seriózně zabývat. Jedna aktuální, vysoce aktuální věc je například nanotechnologie. Nanotechnologie je to stále zřetelnější. Já se nechci k ničemu zavazovat, ale když eh, vidíte, že nanotechnologie se stává stále důležitější, ale přesto není zohledněna v rámci REACH. Proto nanotechnologie, která je velice slibná, tak my toto musíme reflektovat. My tady nepotřebujeme žádné špatné příklady či nehody, protože my chceme především bezpečné produkty. Tato to, touto logikou bychom se měli řídit, protože je to také v zájmu budoucích podniků. A podnik, jestliže nebudete mít na své straně veřejné mínění, pak se dostanete do obrovských problémů. Děkuji, děkuji, já s vámi plně souhlasím v otázce nanotechnologie a chci se ještě vrátit k chemickým látkám. miming jablka v Evropě jsou také vystavena určitým chemickým látkám, které jsou obsaženy například v lahvích na mléko. Dá se toto také nějakým způsobem řešit? Já toto tak do podrobna neznám, nemohu vám říci ano či ne. Já vám však slibuji, že se tímto budu zabývat, jestliže zjistíme, že je tam přítomnost eh, nebezpečných látek či chemických látek. Jestliže zjistíme že, a jestliže se prokáže, že jsou tam zastoupeny nebezpečné látky, pak budeme muset jednat. Děkuji, takže teď bude řada na McInnes za EPP. Děkuji. Také chci hovořit o Ríči. Vím, že se na to zaměřujete, a že navštívíte ve Finsku chemickou agenturu. Tato agentura prohlásila, že letošní rok bude eh, velkou výzvou Jste přesvědčen, že agentura má dost zdrojů na to, aby splňovala očekávání, zejména ohledně implementace REACHe? A víte, jaké požadavky klade implementace REACHe na eh, podniky, zejména malé a střední podniky? A jak chcete zajistit, že cíle REACHe budou splněny a přitom, že budou zváženy i obavy a problémy eh, podnikatelů? A také, eh, prosím, nechcete prodloužit některé lhůty? Negotiations for Vyjednávání o Riči byly, byla dlouhá a obtížná. Došli jsme k legislativnímu aktu, který je uzavřen. Naší hlavní starostí je implementovat jej. Vy jste zdůraznila, že je tu otázka lidské schopnosti, nejen lidské schopnosti eh, v Helsinské agentuře. ale i u všech, eh, kdo jsou vázáni implementací, eh, jak to, jako podniky. I na komisi se zjistilo, že pracující vykonávají obrovskou snahu. Na druhé straně Eh, samozřejmě eh, pak je tu exekutivní agentura, která je v mém mandátu. Jsou to další regulační agentury. Eh, a já jsem se ponaučil o tom, že každá agentura potřebuje určitý čas, aby mohla plně fungovat, plně se rozvíjet. Nestačí jen rok či dva na to, aby plně fungovala celá organizace. A nemůžeme očekávat, že Ehm, od prvního okamžiku platnosti bude něco plně implementováno. Víme, a nevíme, jak dlouho ještě eh, potrvá toto období. Víme tedy, že bude zapotřebí spolupracovat s kolegy, například s kolegou Tajaným. a budeme usilovat o to, aby tato agentura měla správné kapacity, aby mohla implementovat legislativní akty. Já to v současné chvíli chápu tak, že to je téma, které je nesmírně závažné. V tuto chvíli by bylo prostě předčasné hovořit o nějakém prodloužení lhůt. Myslím, že tento proces je ještě příliš blízko svému začátku, než abychom se mohli eh, vyjadřovat dále. Doplňující otázka? Nemělo by být toto žádáno, pokud eh, tedy dojde k, ke splnění. Vy jste hovořil dlouho, ale nebylo to příliš jasné, takže je jasné, že tu jsou problémy, jak v agentuře, tak v průmyslu eh, třeba řešit. Pak tu jsou další legislativní akty, eh, například odstraňování nebezpečných látek. Některé podniky mají obavy, co se stane s těmito látkami, protože se dostanou do seznamu na rýči. A e, jakým způsobem to bude učiněno, bude, s jakým časovým odstupem. Mohu vám jen slíbit, protože vím, že tyto otázky jsou velice závažné, mohu vám jen slíbit, že to bude mou, jednou z mých priorit. Teď prostě nemohu se zavázat k tomu, že vám řeknu, že něco zmizí nebo něco zůstane. Já vím, že tam problémy jsou a vím, že je třeba se s těmi problémy vypořádat. Ale nemohu teď eh, vám říci více. Bude to moje kompetence, nicméně budu muset hovořit ještě s kolegy a mohu vám přislíbit jen to, že opravdu bedlivě tento problém přeskoumám a to, co je v mé eh, kap- kompetenci učiním. Děkuji, pan Paleckis. Děkuji, pane předsedo. So, to live in a... Pane komisaři, já jsem vlevo. Je hezké uh, žít uh, přátelsky k životnímu prostředí, ale tento životní styl musí být nějak podněcován? Budou zde nějaké incentivace k, k, k přátelskému postoji k životnímu prostředí? Často bývají zbytečně nadužívány přírodní zdroje, nejsou využívány eh, rozumně, jsou využívány k luxusnímu, superluxusnímu způsobu života. Chcete tomu nějak bránit? Ano, krátká odpověď by byla ano. Já si myslím, že všechno v podstatě začíná na začátku. Jestliže se tyto záležitosti projeví v ceně produktu, tak to také pocítí spotřebitelé. Typický příklad je ten, že když chceme udržet udržitelnou společnost a nízkou cenu energie, tak to prostě nebude fungovat. To si musíme uvědomit. My musíme všechny aspekty zohlednit. My žijeme v tržní ekonomice a musíme vzít na vědomí, že to je také součástí celého procesu. Nejlepší by bylo, oddělení využívání zdrojů od růstu HDP. Takže tyto nůžky, které nyní jdou ruku v roce, by se měly, musely rozevřít. To znamená, růst HDP by nebyl založen pouze na e, využívání zdrojů a tím bychom ztráceli méně zdrojů. I když je to samozřejmě složitá věc, já bych chtěl postupovat tak, že bych chtěl se zaměřit na produkt. My máme celou eh, řadu přesné legislativy, která se zabývá odpady, ale já se myslím, že nejdůležitější je, když nebudeme produkovat vůbec žádný odpad. To by byla nejlepší cesta. To znamená, že se musíme zaměřit především na výrobu a spotřebu, tedy užívání. Jak budeme vyrábět? Budeme vyrábět ekologicky a s toho se odvíjí další věci. To je například eco-labeling a potom také ekologické zadávání zakázek. Například máme v HDP 7%, 17%. Děkuji vám za vaši obsáhlou odpověď po více než dvě hodinách jsme všichni poněkud unavení, zvláště vy, ale na začátku toho to slyšení jsem měl pocit, že jsem na divadle. To znamená, já jsem slyšel potlesk a to nikdy nebývá na těchto slyšeních. A to, takovýto potlesk jsem nikdy neslyšel na slyšeních ani před pěti lety a proto vám blahopřeji, pane komisaři. A nyní osobní otázka. Co děláte ve svém, životně, ve svém všedním životě pro záchranu planety? Ano, první připomínka k potlesku. Já bych dal přednost potlesku po pěti letech než dnes. A co dělám, jak se chovám každý den? Já se snažím se chovat jako zodpovědný občan. Jestliže se ptáte, zdali třídím odpad, tak ano, mám tříděné nádoby na odpad a také to dělám doma. Jestliže se mě zeptáte, jakým autem jezdím, tak mimo jiné mohu také srovnat vůz Eh, tedy mám vůz Prius, který také řídil již můj předchůdce. Eh, ten ho řídil už v roku 2004 a byl to jeden z prvních vozů, který přišel na trh. A musím říci, že to funguje skvěle. Na konci tedy celého slyšení vám eh, řeknu ještě jeden takový příběh, který nemá úplně šťastný konec ale já se snažím takto přistupovat ke každodennímu životu. Myslím si, že to nebylo úplně fér se ptát takto obecně. A nyní pan Tatarela, ale nikdo není unavený, protože je to velice zajímavé. Je celá diskuse velice čerstvá a dynamická. Děkuji. Pane budoucí komisáře, Abychom udrželi oteplování o dva, jenom o dva stupně, znamená to, že budeme zmírňovat eh, negativní dopad pro svět i pro člověka a negativní dopad na životní prostředí. Znamená to také, že budeme šetřit zdroje, půdu, vodu, lesy, vzduch, tak, aby do budoucnosti, eh, abychom měli eh, udržitelný rozvoj. Na tom se můžeme shodnout, ale jsou tu vědecké studie, které považují ten dvoustupňový cíl za nedosažitelný. Někteří věci hovoří o velké iluzi, anebo o dvoustupňové iluzi. Jaký je váš názor na tento problém? Zejména ve vaší úloze, protože se máte zabývat životním prostředím. Jak se díváte na možné zvýšení tohoto cíle ze dvou na tři stupně, na tři stupně Celsia. Zaprvé doufám, že zopakuje, doufám, že zopakujete tuto otázku i e, eh, kolegyně za dva dny. Doufám, že neočekáváte od dosud eh, pracujícího komisaře pro Eh, vědu a rozvoj, že eh, bude hovořit proti tomu, co je všeobecně uznávaným vědeckým poznatkem. Jde o to, abychom zlepšovali naše pochopení, porozumění věci, naše poznatky. Jsme rádi, že tu je Mezinárodní panel pro klimatickou změnu, který vyhnul obrovskou práci nejen proto, že se tohoto panelu účastnili největší věci, ale protože si lidé uvědomili, že bereme tuto věc vážně. Ať už kdo věří či nevěří, je třeba prostě brát věci, jak je věda ukazuje. Vy nebo já lidé, kteří činí politická rozhodnutí, musíme mít tedy um, údaje, na které se můžeme spolehnout. Možná si vzpomenete, že předseda uh, Barroso uh, říkal, že je třeba vycházet i uh, z poznatků těchto vědeckých um, panelů. Co se týče dvou či tří stupňů, já teď nevím, doufám, že zvládneme tedy oteplení jen o 2 stupně, pokud přijmeme správná opatření. Ale v každém případě, ať se jedná o 2 či 3 stupně, musíme připravovat adaptační opatření. Ať už je to 2 či 3 stupně, musíme se připravit a přizpůsobit. Ano, musíme se přizpůsobit. Abychom dosáhli takovéhoto cíle, bylo by zapotřebí radikální změny celosvětového energetického systému. Pokud k tomu nedojde, ptám se, je správnou politikou na jedné straně poukazovat na nerealistické cíle životního prostředí a na druhé straně neučinit nic pro vytvoření takových eh, opatření, která by změnila způsoby, jímž eh, používáme energii? Co se týče energetiky, moje odpověď by zněla, ano, to se stane. Den o to, zda se to stane dříve či později. Stane se to. To vám mohu zaručit. Do 50 let bych řekl, že ty největší energetické velmoci nebudou ty, co budou mít ropu, ale ty, které budou mít nejvyspělejší eh, technologii na využití energie. Myslím, že tímto směrem se ubíráme. Pokud budeme dost rychlí, to už je druhá otázka. Zajímavá debata by se k tomu dala ještě připojit, ale na to bych neměl čas. Ta zajímavá debata souvisí s opatřeními, které přijímáme například ve spalovacích motorech. Můžete je zlepšovat jen do určité míry, musíte se dívat i dál, musíte se dívat za roh, co jiného můžete využívat v dlouhodobém udržitelném systému. Jsem tedy přesvědčen, že se to stane, ale mm, je třeba vidět kdy. Next question. Další otázka. Thank you, Chair. Welcome, Commissioner. Um... Děkuji. Já se vrátím k implementaci. Některé vlády přímo nehodlají implementovat ekologickou legislativu EU. Mě by zajímalo, jak budete tlačit na jednotlivé vlády, které přímo porušují předpisy a pak by mě a pak jaké také zajistíte uplatňování do různých směrnic. A pak by mě také zajímalo, jak v, touto, v této souvislosti vidíte zpomalování. Jedna věc, je ta, že víte, že je podáváno hodně stížností, všechny budou registrovány a důležité je zpracovat tento nový systém podávání stížností. My si musíme uvědomit, že implementace je na straně členských států. To znamená například přístup ke spravedlnosti, tak tady musíme například postupovat dále s iniciativou, které jsou podle konference z Arhusu. A potom je opravdu důležité silně, intenzivněji spolupracovat mezi Evropskou komisí, tedy evropskými orgány a národními orgány. My bychom v této souvislosti mohli zmínit mnoho dalších věcí, ale jedna je spojena s inspekcemi. V roce 2007 bylo schváleno usnesení, týkající se inspektorátu pro životní prostředí. A já také chci právě na těchto tématech pracovat. A hodnocení dopadů, to je věc, která již je 25 let stará, takže my zahajujeme přeskum EIA, tedy hodnocení dopadů a vy také se tohoto procesu zúčastníte a proto můžete ovlivnit orientaci zaměření tohoto procesu budoucnosti. A děkuji. Ano, ujistil jste mě svou odpovědí. A já se chci ještě zeptat. Otázka schody. Zapojíte také parlament do činnosti svého portfolia? Ano, co možná nejvíce. Uh, my již jsme se účastnili různých forem spolupráce. Já jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament a také Evropská komise by měly spojit své cíle, eh, své síly a snažit se dosáhnout stejného cíle a dosahovat tak lepších výsledků takže celkově chci říci ano a nyní se dostávám k otázce ekonomických aspektů. Myslím si, že toto není správná filozofie. Ten, který toto nechápe, tak je na nesprávné straně, protože já si myslím, že hospodářská krize nám nabízí dobré příležitosti, které bychom měli využít a udělat různé další změny. A hodně podniků to také chápe. Mnoho podniků a společností podniká velké úsilí v oblasti inovace a těm bychom měli také jasně říci, že my s tím souhlasíme. Very Um, next... Děkuji. Další je eh, Romána Jordan Sicily. A dostanete také, pane komisaři, nominovaný komisaři, šále kávy. Já mám také kávu. Spoštovani gospod Potočnik, vprašanje imam o skladnem eh, razvoju. Pane komisaři, mám otázku na harmonickou velký vývoj z programu Life Plus. Tady se jedná o financování nejlepších iniciativ a nejperspektivnějších iniciativ. Stanoví se zde národní kvóty pro eh, proporcionální rozdělení projektu podle členských států. Projekty musí dosáhnout minimální počet bodů. Jestliže tyto projekty z určitých členských států nebudou správně rozděleny, distribuovány, pak dojde k problému. V roce 2008 došlo k nerovnoměrnému rozdělení prostředků a proto se ptám, jaká opatření uděláte, aby Life Plus se správně rozdistribuoval mezi všechny členské státy, jak se postaráte také o to, aby se prostředky správně využívaly, jak to také hodláte kontrolovat. Měre je lepo dobit kávu ve trenutku, kolik začneš. Děkuji mnohokrát. Ano, je pro mě pěkné, že mohu používat také mateřštinu a mohu takto odpovídat na tuto otázku. Life je důležitý program. A velká část prostředků v rámci programu Life byla eh, zvláště věnována tomu, aby se identifikovaly oblasti, eh, které by měly přispět k uplatňování směrnice, která se týká přírodních stanovišť. Je tedy velice důležité, abychom si tady vybojovali manévrovací prostor a aby tyto prostředky mohly být uplatněny také někde jinde. A pokud získáme tento manévrovací prostor a vybojujeme eh, tyto možnosti, pak by bylo možné také posílit eh, jednotlivé kapacity v členských státech. Do jaké míry je správné toto jste řekla, že tady byly tyto prostředky nepřiměřeně a nevyváženě rozděleny. To přesně nevím, musím se podívat přesně na toto rozdělení a prověřit, jak tomu ve skutečnosti je. V každém případě tomu budu věnovat pozornost. Ještě bych chtěl zopakovat jeden bod. Tyto prostředky jsou samozřejmě důležité a také je důležité, aby v příštích finančních eh, perspektivách byly tyto prostředky posíleny. Jde o to, že máme před sebou cíle z hlediska ochrany přírody a nemůžeme těchto cílů dosáhnout pouze v rámci tohoto zaměření. Potřebujeme horizontální přístup, potřebujeme přístup napříč eh, všemi oblastmi, to znamená v zemědělské politice, v strukturální politice, ve všech těchto klíčových politikách potřebujeme aplikovat tento přístup a samozřejmě také v oblasti vědy. Všechny tyto politiky jsou určující pro to, aby tento tok prostředků byl správně nasměrován. Takže budu tomu věnovat pozornost v budoucnosti. Ano, souhlasím s významem horizontálního přístupu. Vy jste řekl, že nemáte k dispozici data. 19 členských států nevyužilo těchto prostředků. 9 využilo 50 těchto prostředků. Proto si myslím, že to není problém jednotlivých členských států, ale je to skutečně evropský problém. A proto bych vás chtěla trochu provokovat. A chtěla bych eh, vědět, jakým způsobem se osobně budete zasazovat, aby komise zjistila, jaké jsou příčiny této situace. A následně tedy jednala ve směru zlepšení. Ano, já jsem věděl, že tady existují určité problémy s využíváním těchto prostředků. To, co jsem právě uvedl, tak to povede k tomu, že se tím budu zabývat a budu se snažit, aby vznikla odpovídající analýza. Byl bych překvapen, kdyby tomu tak nebylo. A pokud tomu tak nebude, tak se postarám o to, aby to proběhlo a podívám se přesně, jak to vypadá, jak to má jít dále. Děkuji. Tomas Ulman, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také kandidátovi. Mám otázku, která se týká spíše technických otázek spolupráce s Evropským parlamentem, netýká se natolik obsahu. Můžete si představit, že bychom stanovili prioritu eh, ekologických otázek podle eh, z hlediska zdravotních rizik také, je to proveditelné a k vzhledem k tomu, že jste komisař zodpovědný za životní prostředí, můžete nám říci, eh, kdo tedy se bude eh, zabývat pokrokem těchto jednotlivých témat i v jiných oblastech, tak aby se to nevracelo v zase v změněné podobě. Jak eh, přistupujete k doležce Sunset? A poslední otázka jaký přístup máte eh, k takzvané dunajské strategii. vám poskytnout přesnou odpověď, mohu přislíbit, že všechny aspekty, kde spolupracujeme, to jsou v podstatě všechny, budu považovat v nich budu považovat eh, vás za ty, kdo se mnou spolupracují. Takže pro mne to je jakýsi základní předpoklad. Součást politické kultury. Lisabonská smlouva přináší některé novinky. Také posiluje úlohu Evropského parlamentu, což já ze srdce podporuji, protože eh, nejen vaše úsilí, ale vaše možnosti ovlivňovat rozhodnutí se takto zlepšuje a tím se dodává větší legitimita návrhům, které nakonec budou společně přijaty. To je zhruba moje odpověď. Ohledně konkrétních dotazů vám teď nemohu dát přesnou odpověď. Nicméně já ehm, se zavazuji k tomu, že jsem otevřen s vámi spolupracovat. Kdykoliv budete mít nějaký potiž, rád se s vámi uvidím osobně či eh, na výboru Envy. Tak jak jsem dříve chodíval do parlamentu, já jsem slyšel mm, slovo eh, směrnice a nařízení eh, tolikrát za těchto pět let, jako nikdy předtím ve svém životě. To musím přiznat. Budeme poskytovat podle mm, komitologie a je spousta věcí, které nám budou poskytovat příležitost ke spolupráci. Děkuji. Přistoupíme k poslednímu, pátému kolu a tady je šest krátkých eh, otázek. První João Ferreira. Eh, Děkuji srdečně, pane komisaři. Já chci přímo položit otázku, která je v souvislosti s biodiverzitou a s financováním eh, udržitelnosti druhů. Souhlasíte s finančními opatřeními, neboť my jsme všichni toho názoru, že se jedná o průřezový úkol, ale financování se nyní provádí pouze ze strukturálních fondů a z fondu pro eh, rozvoj venkova. Souhlasíte s tímto financováním Natura 2000 a nebo hodláte zde navrhnout nějaké speciální financování? Já jsem v poznámkách viděl, že se snažíte o nové cíle u, dibi, u biodiverzity. Myslíte si, že tady vznikne také problém nejenom s cíly, ale také s formou financování. A jestliže jsou problémy s financováním, pak proč stanovovat nové cíle? Protože si myslím, že cíle musí odpovídat možnostem. U biodiverzity můžeme celkově říci, že u biodiverzity máme velké výzvy při zlepšování situace a také při pochopení situace. Přímo máme zde cíl 50% využití zdrojů pro cíle spojené s Naturou 2000 ale takto se nedají otázky biodiverzity vyřešit. Pouze celistvý holistický přístup nám přinese kýžený výsledek. Společná zemědělská politika jako takové a potom e, fondy a také společná rybolovná politika také hodlá se zaměřit na trvalou udržitelnost. To znamená, že musíme doplňovat a vzájemně propojovat jednotlivé nástroje. Já v současné době si nepředstavuji že nějaké nové cíle nástroje či nové finanční nástroje. O tom můžeme hovořit při diskusi o nové finanční perspektivě. A až budeme o tom diskutovat, pak musíme schválit ta nejlepší opatření pro biodiverzitu. For the third time, Julie... A nyní Julie Gilling. Vy jste zřejmě jedinou exportkou vaší politické skupiny, jak to vám blahopřeji. Já tady, ano, tady vidíte důvěru, kterou ke mně mají. Já mám obecnější otázku na vaši roli v kolegiu komisařů. Mnozí z nás jsou toho názoru, že život životní prostředí by mělo být průřezovou otázkou, ale došlo k velkému selhání v Kodani. To se týká také především e, zklamání z hlediska vůči role pro EU. A proto by mě zajímalo, jak vy hodláte obnovit důvěru občanů a průmyslu v EU EU, že EU dokáže sehrávat svou vůdčí roli. Pokud se týče současné komise, já jsem členem této komise a doufám, že budu také členem budoucí komise. A proto se domnívám, že zdvojnásobení sil v komisi v oblasti životního prostředí a klimatu bude velice vhodnou věcí. A to je dobré znamení pro nás, pro všechny. Možná, že mnoho věcí, které byly trochu zastíněny, Eh, například klimatickými změnami. To byly otázky spojené s půdou, odpadem, biodiverzitou a tak dále. Tak tyto, tato témata by mohla být nyní pozdvižena na vyšší úroveň. A já toto považuji za pozitivní aspekt. Pokud se týče naší globální role, jako EU, tak já již jsem předtím již částečně hovořil. Já si myslím, že bychom opravdu se měli poučit z minulého vývoje. Myslím si, že bychom měli tak také si říci, jaké závazky a povinnosti na sebe chceme vzít v globálním měřítku. Také se musíme dívat na to, kolik evropského přístupu hodlají akceptovat i jiné subjekty a dokážeme opravdu to takovéto chování prosadit na celém světě. Jistá je jedna věc, změny potřebujeme. A pokud se týče eh, vůči role EU, pak chci říci, že jestliže jsme seriózní občané a politici, tak si myslím, že musíme na, tuto, na sebe tuto odpovědnost zjíst. Jestliže chci se zeptat, máme jiné možnosti, než být ve vůči roli? Paní Asaty. Pane kandidáte na komisaře, jsem velice ráda, že jste zmínil také účelné využívání zdrojů. Řekl jste, že to je jedna z vašich hlavních priorit. Můžete konkrétně sdělit, jaké jsou vaše plány, jaké, jakých změn chcete dosáhnout za dalších pět let? Například chcete pracovat na závazných eh, cílech um, účinného využívání zdrojů? Chcete závazné cíle pro snižování ab, absolutních, absolutních čísel, um, absolutního množství zdrojů, protože zatím to eh, rozdělování ekonomických zdrojů a přírodních zdrojů bylo provedeno pouze relativně, nikoli v absolutních eh, číslech. Ta pořád rostou. Yeah. Even if it's close to the... Ano. I když to je otázka, která je téměř před koncem slyšení, je velice důležitá. Měli bychom brát v několik věcí. Evropa importuje zdroje, což je velice důležité. A globálně když eh, hovoříme o našich mezinárodních partnerech, musím říci, že jedním ze zajímavých faktů je, že Japonsko u účinnosti využívání zdrojů to mnohem lépe, což je dáno i tím, že my ještě máme rezervy. Klasický způsob je měření HDP eh, na tunu. To ale ještě je to nejpřesnější měření. A nyní Účinnost využívání zdrojů bude skutečně ústředním eh, bodem jedné z mých priorit. Eh, už máme nové eh, cíle recyklace, máme směrnici o ekodesignu, máme prevenci odpadu, akční plán pro udržitelnost ve výrobě a spotřebě. Takže už tu jsou různé elementy. Ale když se hovoří o stanovení cílů, musíme postupovat Eh, obezřetně, mm, protože se jedná také o možnost přenášení břemen. A naše cíle energetické už jsou poměrně dosti složité. A měli bychom si uvědomovat, eh, že přidáme-li toto, budou tyto cíle ještě složitější. Ale já samozřejmě chci snižovat dopad na životní prostředí při využívání přírodních zdrojů. Chci tedy, eh, aby u těchto cílů byla stanovena mm, účinnost využívání zdrojů. Nejde ani tolik o to, kolik e, spotřebováváme, ale jak spotřebováváme. To je velice závažná otázka. Součástí e, revize spotřebování přírodních zdrojů a prevenci e, odpadu a o recyklování bude probíhat v roce 2010-2011 a bude ústředním tématem právě tohoto dokumentu. Lipáš. Děkuji, Corinne Lepage. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, děkuji především za kvalitní odpovědi. Já budu hovořit o tématu, o kterém jsme ještě nehovořili, a sice je to vyhodnocování a expertízy. To je zásadní v oblasti životního prostředí. Jakým způsobem můžete zajistit oprávněnou důvěru, kterou by naši obyvatelé mohli mít v informace, které jsou jim poskytovány a v rozhodovací proces? Jak můžete zlepšit kontrolu eh, prohlášení o zájmech, zvláště u expertů? Myslíte si, že byste mohl zlepšit transparentnost hlediska složení a fungování aktivních skupin expertů na úrovni DG životní prostředí? Můžete posílit transparentnost v oblasti lobbingu, tak aby to odpovídalo eh, registru, který zahájil pan komisař Kalas? Domníváte se, že je nutné více připojit občanskou společnost do těchto záležitostí expertízy z hlediska oponentury? Minutu, pane předsedo. Uh, first, uh, about, uh... Nejdřív k vyjasnění eh, mého stanoviska k lobbingu. Já si myslím, že lobbying je zcela normální součástí mé práce a považuji to spíše za získávání informací ale musím si vyslechnout různé názory. A musím tedy zařídit to, abych vyslechl všechny názory, například nevládních organizací, aby všichni byli tedy slyšeni. Za druhé, ohledně kvality studií. Strávil jsem skoro celých pět let v úřadu tím, že jsem se v DG výzkum zabýval zkoumáním toho, že jsem zjistil, že studie, které používáme, jsou velice kvalitní, jsou založeny na eh, správných údajích, eh, eh, jsou nezávislé a pokud dojde k něčemu, eh, co je mm, rozporuplné, tak to je určitě jen výjimkou, není to součástí systému. Musím říct, že věřím expertům, musíme mít důvěru v experty, eh, v odborné poznatky, odborné dokumenty. A také tato logika hodnocení dopadu, kterou zavádíme, nebo která byla zavedena, zlepšila celou eh, řadu situací. Můžeme se lépe zaměřit na naše cíle. A proto já chci zdůraznit, že chci udržet kvalitu takto získávaných poznatků na co možná nejvyšší úrovni. Protože teprve tehdy se jedná dobře vykonanou práci. Předposlední otázka pan Tabajdy. Komisionér. Milý pane komisaři. Dnes při slyšení jsme slyšeli o potřebě vnějšího řízení. A já bych se k tomuto chtěl vrátit, protože volič má strategický význam pro celou Evropu a pro celý svět. Vy jste se zmínil a zdůraznil jste, že jste pevně přesvědčen a máte v úmyslu implementovat eh, směrnici o vodě, rámcovou směrnici o vodě. Jaké Jaká specifická opatření eh, na to chcete přijmout? None of the measures has yet been... Žádné z těchto opatření zatím nebylo uděláno, protože já samozřejmě to jsem to zatím nemohl navrhnout. Podíváme-li se do minulosti, jak jsme implementovali evropské aky, tak jsem také viděl, chtěl, že byla rámcová směrnice o vodě schválena v roce 2000. Nejdříve jsme začali s chemikáliemi v roce 1997 a já jsem byl překvapen, že směrnice o vodě je z roku 2000 a přístup k vodě je přístup přímo k jednotlivým povodím, což je velice konsistentní systém. Potom je tady také přeshraniční spolupráce, která je nutná, kterou se budu zabývat. A potom také plánování a konzultace. E, princip založený na znečešťovateli. A potom je tady také stanovení cen pro všechny vodní zdroje. Tato věc byla zatím také podněc, podceňována. A dále také vyvážení, sladění s ostatními politikami. Toto je součástí celé logiky ve směrnici o vodě, kterou se hodlám řídit. Potom také cenová efektivnost nejsou dost, toto není dostatečně zohledněno, ale naše současná legislativa existuje, není špatná a já se budu zabývat implementací a já chci přímo čaře jednat s členskými státy, naléhat na ně, klást na ně požadavky, ale na druhé straně jim pomáhat. A myslím si, že subsidiarita a také společný postup by měl být pro nás výhodou a ne nevýhodou. Dodatečná otázka. Děkuji vám. Já, vy jako bývalý komisař pro vědu a výzkum, prosím vysvětle mi, jaké inovativní nástroje lze využívat v evropském průmyslu a zemědělství a nebo také v rezidenční oblasti protože abychom snížili spotřebu vody a také snížili plítvání vodou, protože my strašně moc plítváme vodou například v zemědělství, protože zemědělství využívá 70% veškerých vodních zdrojů v Evropě. Jak jaké nové technologie lze například navrhnout pro zemědělství a také pro další sektory. Děkuji vám. Děkuji vám. máte pravdu, když hovoříte, že je velice důležité, aby došlo k novému technologickému rozvoji. A také tady máme nový technologický plán pro životní prostředí a ten se orientuje na všechny průmyslové sektory my nemůžeme hovořit pouze o informační technologii, o nanotechnologii, to jsou nepo, nejpokrokovější techniky a technologie, ale my také musíme používat nové technologie například ve zemědělství, o kterém vy jste hovořil. Například také při zprávě vodních toků a podobně. Stílím vaše obavy z hlediska účinnosti využívání vody. Tím se také budeme muset zabývat. Ale já se domnívám, že k tomu opět musíme přistupovat s listvě. Jsou to technologická opatření, cena, pak také chování a také různé podněty, pobídky, stimulace. A takovouto cestou se chci ubírat. A na závěr Petr Líze. Děkuji, pane designovaný komisaři. Já mám otázku na spolupráci s Evropským parlamentem. Podle článku 225 smlouvy, dříve to bylo 152, parlament má nepřímou nepřímé právo předkládat zákony. A vy také ve svém textu říkáte, že toto vezmete na vědomí. Ale již smlouva říká více. I my také víme, že parlament s panem předsedou komise by rád chtěl, aby principiálně se postupovalo tak, že když předložíme kvalifikovaný návrh, tak aby na to komise reagovala a předložila návrh. Takže se vás ptám, zdali tak to budete postupovat a zdali vůči panu Barozovi budete podporovat naši eh, pozici před schválením komise ke konci tohoto měsíce. Myslím, že Lisabonská smlouva hovoří jasně. Evropský parlament může většinou hlasů schválit předložení iniciativy v případě, že se eh, domnívá, že k implementaci smluv je zapotřebí předložit eh, tuto legislativní iniciativu. Dlouho jsme tuto smlouvu vyjednávali a proto si myslím, že je velmi důležité, abychom ji implementovali. Mé osobní stanovisko je, že samozřejmě pokud žádost parlamentu je předložena tak, jak jste učinil, měli bychom na nejvýš eh, vážněji hodnotit. Já jsem byl eh, v první Barozově eh, komisi a tam byly takovéto žádosti mm, velmi přízně přijímány. V podstatě si myslím, že se jedná o součást diskuze, která je mnohem širší než diskuze mezi námi zde Eh, jako mezi komisařem eh, či kandidátem na komisaře a eh, výborem Evropského parlamentu. Jedná se spíše o širší diskuzi Evropského parlamentu a Evropské komise. Předseda Barroso nicméně myslel velice vážně, když hovořil o zvláštním partnerství, což znamená otevřenou spolupráci, dobrou spolupráci a Znamená to, že seriózní návrh by měl být seriózně přijímán. Čná otázka. Ano, máte pravdu. Ve smlouvě stojí, že komise může také zdůvodnit, když nepředloží žádný návrh. Ale já bych chtěl přesně vědět, eh, jak to vypadá u vás, z hlediska vaší odpovědnosti, co budete doporučovat kolegiu a také z hlediska diskuzí s panem Barozo. Jaké důvody mohou vést k tomu, že komise nepředloží návrh? A můžete vyloučit, že tím důvodem bude například, že mi zavolali z Londýna nebo z Paříže a proto nepředložím návrh? Jde o to, abyste toto partnerství bral skutečně vážně s Evropským parlamentem. Jenom vám mohu říct, že určitě to nebude na zavolání z Berlína, Paříže nebo Lublaně. Uh, to určitě nebude ovlivňovat mé rozhodnutí. Ale mohu říci, že je to otázka, které je třeba se věnovat, jak jsem říkal, ve vztahu mezi komisí a parlamentem. Samozřejmě, že mohu přislíbit a mohu říci, že pokud přijdete s návrhem, který bude seriózní, pro který budete mít většinu, tak já vám teď nemohu dát právní závazek. Jediné, co mohu říct, že se budu řídit podle smlouvy, tak jak byla schválena. Ale jakýkoliv takovýto návrh by měl být nesmírně seriózně projednán. A pokud by komise tedy měla říct své ne, což na základě zkušeností ze stávající komise Eh, mohu říct, že by se jednalo o opravdu velice závažnou situaci, která by byla nějak závažně odůvodněna. Děkuji. Vážení kolegové, toto je konec našich eh, otázek. Děkuji vám za to, že jste eh, dodržovali řečnický čas. Podařilo se nám poměrně dobře. A podařilo se nám ještě uchovat pět minut. Myslím, že eh, pan kandidát na komisaře hodně pracoval o těch vánočních prázdninách, protože tu má tolik rukou popsaných eh, dokumentů. Eh, hovořil o tom, že planeta je modrá a že Evropská unie zelená, ale ta má mnohem víc barev, je to žlutá, hnědá, černá, takže má celé portfolio barev. náš eh, kandidát na komisaře pro životní prostředí. A ukázal nám, jak by řešil celou řadu otázek z celé široké, eh, z celé širokou panoramatu životního prostředí. Děkuji mu za odpovědi. Slíbili jsme vám tedy pět minut na závěr a můžete nám tedy vysvětlit, jak je to eh, s vaším osobním přispěním k záchraně světa. Mám na vás dotaz. Jaká je normální teplota ve vašem obýváku a ve vaší pracovně. Protože tady, tady to ukazuje 25 stupňů, což je opět více, než by mělo být. To, to ukazuje tedy podle mého, že eh, environmentální eh, řízení v Evropském parlamentu by se mohlo zlepšit. Okay, anyway, I stop. I think I give the floor for the final. Dobře, předám slovo k závěrečnému projevu panu Janezi Potočníkovi. Možná mi osvětlí, jak to je s těmi teplotami. <laughs> I think it's not fair because we... Myslím si, že to není spravedlivé. Teplota by se měla měřit na začátku schůze a potom na konci schůze. Normální teplota, pracovní teplota je kolem 21 stupňů. Já naštěstí štěstí dávám přednost teplejším eh, místem, eh, místům, ale i u nás ve Slovensku, odkud pocházím, máme také chladnější místa. A já vám chci sdělit konec toho příběhu. Já, když jsem procházel všechny materiály a také zkratky, na které se musím, si musím zvyknout, tak já jsem si nejdříve napsal, psal, než jsem začal číst všechny záležitosti související se šestým plánem a také s dalšími plány pro rok 2010, tak jsem si napsal, jak jaké hlavní politiky hodlám sledovat v rámci svého funkčního období. A říkal jsem si, že především se hodlám zaměřit na environmentální otázky, potom také bychom měli udržitelnost formulovat eh, holisticky, také bychom měli používat průřezový eh, přístup a také e, provádět různé synergie s dalšími oblastmi. A jak již jsem na začátku řekl, tak je tady také hodně prohibitivních opatření, ale ostatní mají také hodně stimulativních opatření, ale potom také e, je třeba se zaměřit na e, životní prostředí a také na pracovní příležitosti. že Měli bychom se snažit také o nízkouhlíkovou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 politiku a také strategie 2020 by měla jít ruku v ruce s trvalou udržitelností a také e, dobré financování je důležité, proto musíme zvýšit financování e, cílů v oblasti životního prostředí a tyto e, finanční prostředky musíme používat konsistentně s našimi cíly. Musíme více spolupracovat na národní a mezinárodní úrovni, protože mnoho problémů můžeme budeme řešit pouze mezinárodně. A potom jsem si uvedl ještě další specifické aspekty. Musím říct si, že opravdu jsem se dobře připravil na dnešní debatu a těšil jsem se na ní, protože si myslím, že to je začátek naší dobré spolupráce v následujících pěti letech. Já se opravdu domnívám, že by tomu tak mohlo být. Já vždy budu otevřeně přistupovat k vašim eh, návrhům a také rád mezi vás přijdu a diskut, budu diskutovat o vašich návrzích a podnětech. A jestliže chcete se dozvědět celý ten příběh toho Priusu, tak můj syn potom s ním měl nehodu. Poslouchejte, to bylo 13. prosince 13. 11. 13 hodin. A potom dnešní slyšení bylo také ve 13 hodin a to jsem si říkal, že už je špatná karma pro dnešek. A takže já vám děkuji za veškeré vaše otázky. Já doufám také, že toto je začátek dobré spolupráce v dalších letech. Děkuji vám. Děkuji vám, kolegové, děkuji vám, pane kandidáte na komisaře. Myslím si, že máme za sebou velice zajímavé tři hodiny. Slyšení končím a koordinátoři se sejdou v 1G2 za půl hodiny na vyhodnocení slyšení.